začít. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein... Milé kolegyně, milí kolegové, vážené dámy, vážení pánové, velice mě těší, že mohu zahájit naše slyšení k tématu hluku v dopravě. A samozřejmě vás všechny srdečně vítám, zejména vítám paní Kristýna Skriklu, doufám, že jsem vaše jméno vyslovil správně. Je to státní tajemnice Polského ministerstva dopravy s velkou delegací. Srdečně vítejte, všichni víme, že hluk představuje zvláštní problém, musíme ho vyřešit, aby měla mobilita také opravdovou budoucnost. <coughs> My se zaobíráme nejrůznějšími formami hluku do dopravy na silnici, na železnici, Často jsme se tím zaobírali. Máme výborné účastníky, panelisty i řečníky. První panel uvede pan Bernard Berger, který je z DG Envy z Evropské komise a Mark Hrytl, Center for Strategy Evaluation Services Spojeného království. Srdečně vítejte. Každý z vás bude mít slovo na 10 minut. Nevím, kdo z vás by chtěl začít. Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, Dovolte, abych vám nejprve poděkoval za váš zájem týkající se směrnice o hluku, ke které jsme sorganizovali toto slyšení. Takže děkuji, že si ho poslechnete. Je to pro mne velikým potěšením moci k vám promluvit o tom, jak a kde se nacházíme v hodnocení příslušné směrnice a obecně v celém problému. Komise nedávno zveřejnila zprávu o hluku eh, a ukázalo se, že silniční doprava způsobuje největší hluk. Můžete vidět, že zhruba 125 milionů lidí eh, jsou negativně ovlivněni tímto způsobem dopravy. Stále ještě nemáme kompletní obrázek o hluku v celé Evropské unii, protože implementace této směrnice je ve spoždění. To znamená, že toto je dokonce podhodnocení ale už se ukazuje, že 30 až 50 tisíc předčasných smrtí v Evropské unii je způsobeno hlukem. Takže vidíme, jak hluk negativně působí na zdraví lidí. Hned po znečištění vzduchu je to druhý rizikový faktor. Ale netýká se to pouze lidského zdraví, nepřímo E, to také e, způsobuje zhoršení situace ve zdravotních systémech a to se samozřejmě odráží na evropském hospodářství. A v důsledku toho Evropská unie ve svém ekologickém programu do roku 2020 se zavázala podstatnému snížení hluku v Evropské unii. Z přibližovat se doporučené úrovně, která byla doporučena Světovou zdravotnickou organizací. To znamená, potřebujeme aktualizovanou politiku v oblasti snižování hluku podle nejnovějších vědeckých eh, poznatků a musíme rovněž zlepšit eh, provoz v našich městech. Problematika hluku je něco, co nemůže vyřešit pouze Evropská unie nebo členské státy. Musíme samozřejmě zapojit lokální a regionální aktéry. Já tady hovořím za Evropskou komisi, ale máme vlastně dva hlavní cíle chceme se zaobírat hlukem bez uzdroje tam, kde vzniká a na trhu například tím, že budeme stanovovat maximální úroveň hluku z vozidel. Ale je třeba zvolit evropský přístup, abychom byli schopni měřit a zároveň řídit hluk a O tom také pojednává směrnice na snižování hluku, o které dnes budeme hovořit. Jejím cílem bylo snížit, pardon, zabezpečit evropský přístup ke snižování hladiny hluku. Abychom dosáhli tohoto cíle, směrnice se zvolila dva přístupy. Za prvé zmapování situace díky sběru dat a za druhé informovat všechny tak, aby se dostalo více do povědomí všech a mohlo to být dále rozvíjeno. Důležitým aspektem směrnice je, že zahrnuje aktéry z oblasti veřejnosti pro snížení tohoto nebo síly tohoto problému. A to velice pomohlo, protože to mělo větší vliv než směrnice jako taková je třeba naprosto jasně říci, že ve směrnici nejsou žádné limity uvedené, ani směrnice nepředepisuje členským státům žádná opatření, která by měly zrealizovat. To je v kompetenci členských států aby se sbírala aktuální a srovnatelná data, co se týče vystavování hluku, je třeba zvolit společné metody, protože když budete měřit různými metodami, tak samozřejmě nebudete moci srovnávat výsledek. A proto největší kroku předou v rozvoji směrnice bylo, že jsme v roce 2015 domluvili na společné metodě pro hodnocení hladin hluku v Evropské unii. To je obsaženo v příloze 2 směrnice. Když se podíváme na hodnocení nebezpečných efektů eh, dopadu na, zdra, na zdraví, to se udělalo různým způsobem v členských státech. Eh, v příloze 3 příslušné směrnice se opět zakotvuje společný přístup. První práce již byly zahájeny a komise velice bedlivě sleduje tyto hodnoty aby mohla potom vypracovat hlavní směry v této oblasti. Náš návrh budeme samozřejmě diskutovat se členskými státy právě na základě těch navržených hlavních směrů. Paralelně s tímto vývojem k obsaženým v příloze 2 a 3 směrnice nyní hodnotí eh, vlastně eh, refit, či aspekty související s refitem, který jistě znáte. E, a vlastně je to založeno na iniciativách, které byly zahájeny před předrahnou dobou, aby se vyhodnotila standardní kritéria. A především se evaluace dívá na to, zda cíle směrnice se setkali skutečně s odpovídající aplikací, aby se dívali na překonávání administrativních překážek. Zda směrnice je koherentní s jinou evropskou legislativou. Zda je skutečně stále ještě relevantní, ale hlavně zda přináší přidanou hodnotu k tomu, co by mohly, navíc k tomu, co jinak členské státy dělají samotné. Jinými slovy, zda obsahuje nějakou evropskou přidanou hodnotu. V souladu s Refitem jsme také publikovali cestovní mapu v listopadu v roce 2015, naleznete ji na webových stránkách. Eh, a eh, tady uvidíte v detailech veškeré otázky evaluací, které jsme si položili. Eh, my jsme zadali také studii na venek, protože to musí udělat někdo externě. A ten, kdo ji dělal, tu studii, to je pán, který sedí vedle mě. E, a tady byly zapracovány názory všech příslušných aktérů a e, kolega vysvětlí e, přesně, jak studie byla vypracována. Za naši stranu jsme evaluovali tak, že jsme si tuto studii vzali jako základ pro posuzování, ale ještě jsme nedokončili naše práce a jistě pochopíte, že zatím ještě nemohu říci nic, co se týče příslušného používání fondu, protože je třeba naše práci nejprve uzavřít, ale je třeba, abychom zohlednili konzultace s veřejností, to jsme začali začátkem roku a také chceme ještě eh, konzultovat s příslušnými orgány eh, a odbory na komise. V každém případě chceme zabezpečit plnou transparentnost, to znamená, že budeme zveřejňovat na našich webových stránkách všechno studii i jednotlivé fáze našeho vyšetřování, eh, vyhodnocování na komisi. Další implementační zpráce, která je zakotvena již ve směrnici, je plánována na rok 2017 a i ona bude založena na výsledcích studie, eh, která se bude týkat implementace. A dodatečně k tomu eh, tady bude přehled o situaci s hlukem v Evropské unii. V závislosti na výsledku evaluace tato zpráva bude předložena radě a parlamentu, bude to na jaře roku 2017 a možná, že tady budou obsaženy další kroky, jak postupovat v této oblasti. Dovolte mi, abych to zhrnul. Máme tedy dohodnutou metodu na e, evaluaci a jednotlivé státy by to měly implementovat od roku 2018 a další dobu zále se chceme přizpůsobit požadavkům Světové zdravotnické organizace. Budeme to diskutovat s členskými státy. Plánujeme prezentaci hodnotící zprávy založené na externích studiích koncem tohoto roku, koncem roku 2016. A druhá zpráva radě a parlamentu bude předložena eh, na začátku roku 2017, kde budou obsaženy další kroky, jak postupovat v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Děkuji vám za to, jak skvěle jste zvládl časový rámec. To byla první přednáška. Druhou přednese Mark Whittle z Centra pro strategie a vyhodnocování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 hovořit o výsledcích zjištění této studie. Tady byly dva hlavní úkoly. Jak už pan Berger zmínil, za prvé požadavek směrnice, aby se co pět let eh, prověřil stav implementace této směrnice, abychom se pokusili posoudit, jak zda se neobjevily nějaké nové problémy. Tady je to pětileté období, ten pětiletý harmonogram a když se to evaluovalo poprvé, tak eh, pak se to dělalo v rámci programu REFIT. Tady šlo také o to publikovat výsledek této zprávy do konce roku. Co se týká metodologie, tak eh, jsme aplikovali regresivní metodologii, a měli jsme víc než stovku účastníků, kteří udělali celou řadu přehledů, vyhodnocení, my jsme to pak evaluovali a výsledkem byla z velké množství zpětné vazby od mnoha účastníků a měli jsme tedy dobrá data pro evaluaci. Takže Co se evaluace týká, to už jste viděli ve té první prezentaci. Dívali jsme se na běžné rozpětí evaluace, nezávislá evaluace pro Evropskou komisi. To je věc, která musí být střižena na míru evaluaci té směrnice END, Evropské směrnice o hluku je pak eh, třeba vyladit to podle jednotlivých kritérií. Co se týká relevance této směrnice, je tady obecný přístup k posouzení toho hluku, to je velice objektivní cíl. Je jasné, že musíme získat srovnatelná konzistentní data na evropské úrovni, je tedy třeba, aby členské státy k tomu přistupovaly jednotně, k tomuto sběru dat. Ten sběr probíhal napříč Evropou a dlouho nám docela trvalo, než jsme prostřednictvím KNOSOS udělali jednotnou metodologii sběru dat. Zjistili jsme, že cíl sám je prozatímní a je třeba získat a bylo by s prospěchem získat eh, více cílů, které se budou opírat eh, o zjištění související se zdravotním stavem, je třeba mít eh, přístup dlouhodobý, bez pochyby je to prozatímní mezikrok směřující k omezení zdravotních dopadů na, na zdraví populace v Evropské unii. Co se týká druhého cíle informovat zdroje, legislativní zdroje, tak v této souvislosti jsme zjistili, že role END je řešit otázku hluku u příjemců, je třeba řešit ale i eh, hluk přímo u zdroje. Je třeba zvažovat, zda jsou tam nějaké limitní hodnoty přímo u zdroje hluku. Je třeba efektivně vědět, jaká je úroveň hluku na lokální úrovni a sbírat, získávat komparabilní data. Když se posuneme dál a budeme hovořit o koherentnosti té směrnice, tak jsme se podívali na ten právní text docela podrobně, abychom viděli, jak je to konzistentní a zjistili jsme, že směrnice jako taková je vnitřně soudržná, ale je tady celá řada způsobů, jak by se ten právní text dal zlepšit, včetně jasnějších definic v některých případech, ale obecně ten text je vnitřně soudržný. Také jsme zjistili, že odpovědnost orgánů členských států jsou většině účastníků zcela jasné, ale je tady určitý zmatek v některých oblastech, hlavně co se týká chápání, zda některá opatření jsou z akčního plánu proti hluku a zda jsou mandatorní nebo nemandatorní. A pak tady byla také otázka, e, zda kvóty jsou či nejsou mandatorní, ale to je spíš otázka určitého zmatku účastníků a nikoliv otázka směrnice jako takové. Co se týká externí koherence, tak e, to hlavně souvisí e, s, se vztahem k další legislativě, hlavně směrnice o zdrojích hluku a různé legislativní prvky by měly být navzájem komplementární v tom smyslu, že END je jediný legislativní dokument, který vyžaduje mapování hluku, úroveň vystavení hluku a vyžaduje lokální akční plány. Co se týká takzvané fitness regulation, tak jsme se snažili, aby nedocházelo ke zdvojování s jinými dokumenty a někteří účastníci, jeden či dva, eh, hovořili také o otázkách hluku pocházejícího z průmyslových aktivit. To pak je směrnice nikoli v END, ale směrnice IED, ale členské státy to nevnímaly jako příliš velký problém s výjimkou jednoho či dvou. se týká efektivity, tak eh, všude nacházíme značný pokrok, co se týká jednotného přístupu a důležitost tohoto jevu bychom měli stále znovu zdůrazňovat, hlavně co se týká okamžiku, kdy to bylo přijato, tak pouze polovina členských států v té době měla vůbec nějakou legislativu v této oblasti a to ještě s velice odlišným přístupem, co se týká metod posuzování expozici hluku a navzájem to nebylo kompatibilní. To znamená, že bylo třeba se tomu věnovat. Jak už zmínil pan Berger, tak hlavně co se týká rozvoje metodologie KNOSOS v letech 2007 až 2015 v souvislosti s přijetím eh, směrnice o společné metodologii, tak tady se dosáhlo značného pokroku. Jde tady o ten společný přístup prostřednictvím definice eh, eh, kalkulace negativních zdravotních dopadů, v posledních dvou, třech letech tady se dosáhlo pokroku hlavně ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací, protože ta vydala směrnice a pak byly vydány i evropské směrnice. Co se týká toho druhého cíle, informace tedy zdrojové legislativy, tak tady jde o to, že na jedné straně se dosáhlo značného pokroku co se týká rozhodovacích um, možností v rámci dopravy, ta směrnice, Evropská směrnice o hluku se stala referenčním dokumentem. Je tady také otázka posuzování dopadů a zdrojová, ex, zdrojová legislativa. Údaje o vystavení populace hluku zatím nejsou využívány tak plně, jak by měly být, ale v tuto chvíli je to plně zahrnuto do schromažďování dat a je třeba přihlížet i k faktu, že tady máme stále ještě ve hře, ty otázky, ve hře otázky srovnatelnosti údajů údajů o expozici hluku. V budoucnosti data budou eh, více srovnatelná a bude to mít eh, velký vliv, protože se tam skrývá velký potenciál eh, v informací pro zdrojovou legislativu. V souvislosti s otázkou větších detailů souvisejících s efektivitou, tak tady se skrývá velká výzva v úplnosti dat v rámci R1 a R2. Toho si je komise velice dobře vědomá, že některé země tady mají zdržení s tou zprávou. A to částečně reflektuje velice různé přístupy v různých členských státech Některé země mají velice decentralizovaný přístup, eh, účastníků je tam větší množství, někde je třeba nedostatek zdrojů, což je způsobeno mimo jiné finanční krizí. Takže suma sumárum, efektivní jsme, ale je třeba posílit společný přístup v rámci národní implementace. Děkuji vám. Teď otázky? A nebo krátké komentáře? Van de Kam. Ehm, meneer de voorzitter, dank u zeer. Even de, to get connected. Děkuji mnohokrát. Doufám, že si vezmete sluchátka, abyste mi rozuměli. Několik otázek na pana Bergera. Zaznělo tu již eh, několikrát, že doprava na silnici způsobuje mnohem více hluku než hluk způsobovaný vlakem. Každopádně se říká, že když se srovnává železniční a silniční doprava, eh, takže v silnici eh, hladina hluku vyvolává větší obavy. Říká se, že mezi třic, že tady jsme slyšeli tu část, kolik tisíc lidí může zemřít ročně v důsledku hluku. No, já tomu tak nerozumím. Jak se tady dá pochopit, eh, eh nebo jakým způsobem vůbec se dospělo k tomuto číslu. Jedná se o směrnici z roku 2012. 2002, pardon. A já bych chtěl vědět, zda komise předloží nějakou revizi a nebo zda e, se jedná o lepší aplikaci e, této směrnice. Děkuji vám. Děkuji, Ismail. Ano, děkuji e, jednak za přednášku, je tu řada otázek k hluku a kolem hodně um, rozlobení um, se členských států, ať se to týká leteckého provozu nebo um, pro železničního. Ono to není tak, že my v Evropské unii, um, Evropská komise by nebyla aktivní. Rád bych připomněl ještě, že v rámci CEF jsme e, například dali k dispozici finanční prostředky aby to, co se převází po železnici, bylo eh, řádně eh, vybaveno, ale to byly snahy minulého období. V tomto období, eh, která vlastně už z poloviny pokročila, jsme k tomuto tématu měli málo ze strany Evropské komise. Málo konkrétního. Takže takováto konstatování ta jsou nezbytná. Ale otázka je, kam se chceme dostat. To tady trošku postrádám skutečnost, že v Evropské unii tady máme takový propad mezi západem a východem, řekl bych, Eh, samozřejmě eh, Německo má na eh, kolejích nejvíce vagónů. Německo ale oproti jiným zemím, myslím, že to můžeme opravdu tvrdit, je na tom dobře, co se týče pře vybavení tohoto materiálu, který se převáží po kolejích. Ale ty ostatní členské státy, ty možná nejsou schopny takto rychle ehm, držet krok. Takže celkové tyto snahy kolem toho, co se děje na kolejích, na železnici, Eh, jsou jenom z poloviny eh, využit, využit nebo, eh, to je, proto moje otázka, to už jsem se ptala také paní kolegyně, jestli by nemělo smysl, aby ty členské státy přišli s nějakým stimulem, kde jsme měli nějaké šrotovné, to se týká vagónů, starších vagónů, které se zavádějí. Co si myslíte o takovémto nápadu? A potom, jaká opatření eh, se v legislativní oblasti eh, plánují, tedy Evropská komise, otázka je, jestli se vůbec něco eh, plánuje. Dva, dva půl roky už uběhly v tomto legislativním období a téma hluk je mm, něco, co se týká všech a zlobí to všechny a politická úroveň ta eh, z pohledu lidí tam dole ta mm, není schopná něco udělat a proto si myslím, že bychom se do tohoto tématu měli pustit. Pokud jsem řekl něco nesprávného, tak mě klidně opravte. Děkuji. Děkuji a teď Vicky Foster. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je eh, na čase abychom měli takovéto slyšení. Je to na nejvíc důležité a e, vím, e, pane předsedo, že e, dříve, že jsme se tím zabývali. Já jsem žila poblíž letiště po dlouhou dobu a vím, že hluk může být velice otravná věc, ale musíme najít způsoby, jak zmírnit jeho úroveň. A po celém světě v mnoha zemích je nutné se pokusit najít technologická řešení, ehm, jak toho docílit. A myslím si, že bychom na to neměli zapomínat. Takže myslím, že je správné ehm, ehm, říci, že eh, tady máme směrnici a hledáme způsoby, jak se s tímto vyrovnat, jak se říct, jak v 21. století budeme pokračovat. Ale máme určité obavy je to jedno z témat, kde musíme změnit způsob myšlení. A e, jsou to takzvaná fakta, e, která se tady objevují. E, zabýváme se jimi ve výboru TRAN. Ale pamatuju si, že ve výboru TRAN jsme už před nějakou dobou mluvili eh, o eh, obsahu eh, paliv v námořní dopravě a tenkrát nám někdo říkal, že je 100 tisíc žen, které přišly o své děti, protože žili poblíž řeky nebo nějakého moře a tady byla síra, která byla obsažena v palivech. A já si myslím, že už jsme několikrát byli udiveni tím, že takováto informace byla sdělena členům výboru, dospělým, kterým se nemusí připomínat, že musíme eh, této otázce se věnovat. A stejná věc je ta, co říkal, eh, říkal můj kolega Fendenka. A tak v vaší prezentaci, pane Berge, jste řekl, že mezi 30 a 40 tisíci lidí eh, umírá ročně kvůli v důsledku hluku. Kdo byli tito lidé? Kde žili? Eh, co stojí na jejich eh, úmrtním eh, oznámení nebo v listu, jak bylo postiženo jejich zdraví, když žili v takovémto hlučné prostředí. Ale nejsou tady žádná data, data, která by toto mohla podložit. Jak už říkal váš kolega, je tady řada členských států, které možná mají sofistikované procesy, jak zpracovávat ta data, takže se tady spoleháme jen na několik málo zemí. Ale je úžasné to všechno dneska slyšet a já to vítám, ale prosím, mohl byste položit na stůl fakta a nejenom nějaké hypotézy, ehm, co si kdo někdy myslel, nebo jestli byly konzultace. Ono opravdu tady nejsou konkrétní data, kterými to bylo podloženo. Víme, že se musíme této otázce věnovat a eh, rádi bychom, kdybychom se s tím vyrovnávali, kdybychom to zpracovávali jako dospělí, kteří chtějí učinit praktické kroky dopředu a žijí v reálném světě. Takže já vlastně proti tomu chci vznést námitku. Možná, že na to budete mít nějakou odpověď, která mě uspokojí mé obavy. Děkuji a děkuji za to, že jste se dnes dostavil. Děkuji. Dominik Riké teď. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. První otázka, kterou chci položit, je něco podobného, co řekl vy. Co se týče umrtnosti v důsledku hluku, chápeme, že hluk může být stresovým faktorem. Ano, chápeme, že e, může zhoršit fyziopatologické důsledky negativní, na zdravotní stav, ale já si sám kladu otázku, i když vidím, že hluk se může účastnit eh, nebo může být součástí faktorů, které zhoršující patologie, no nevím, James Bond možná eh, by, eh, to, by na tom bylo lépe, ale já nevím. To číslo, co jste nám tady řekli, 30 až 50 tisíc mrtvých, no co mě to překvapuje. Stejně tak jako 200 tisíc eh, eh, lidí nebo 2 miliony nebo kolik lidí umírá v důsledku znečištění vzduší. No, jak ta čísla vznikají? Teď eh, Prostě není to příliš věrohodné, ta čísla úmrtí v důsledku hluku. Kdybyste řekli, že 10-15 z těch mrtvých trpělo v důsledku hluku, hluku, no možná. Co se týče studie, Eh, to je spíše kvantitativní studie a já bych rád viděl také nějaké kvalitativní faktory. To znamená hluk, to je otázka frekvencí. A někdy má extrémně agresivní eh, charakter, čili vůbec snesitelnost v uvozovkách nebo snášení eh, hladin vzduchu, protože je taky hluk, který není slyšitelný, ale potom tady máme hluk, který je velmi, na který jsou uši velice choulostiví. A to je třeba vědět. Proč? Protože povaha hluku pocházejícího z dopravy, eh, víte, že tady můžeme mít něco takového, čemu se říká eh, různé hladiny hluku závisející na frekvencích. Podle toho to vnímá také naše šedá kůra moskova Takže prosím vás pěkně, eh, eh, samozřejmě hluk z železnice není to tež jako hluk ze silnice, tak eh, věnujte se této problematice přímo u zdroje. Je třeba také mít objem decibelů, které budou mezi sebou, eh, objemy decibelů, které budou mezi sebou srovnatelné podle jednotlivého druhu zdroje. Domnívám se, že vy také se chcete zaobírat tím, jak vůbec tedy jaká opatření nalézt pro snížení hluku. No a bude třeba asi používat jiné techniky, anebo tak zvané extraktní techniky, to znamená jít ve směru proti eh, vzniku hluchu. Ale řešení není vždycky tak zjevné. Podívejme se tedy na technickou stránku, závisí na hladině hluku a E, máme tady samozřejmě e, také opatření, které se může snažit jenom hladinu snížit, než aby odstranil ten zdroj. A to vše třeba zohlednit. Pěta Lukaševská. Děkuji. A teď kolegyně Lukaševská. Děkuji, paní. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda hovořila o těch eh, smrtelných případech 50 tisíc. Tohle číslo jsme tady zaslechli, ale jakou základnu máme pro tato eh, data? Oba dva jste ve svých příspěvcích řekli, že ještě neexistují žádné věrohodné, věrohodná data eh, o příčinách těchto umrtí. Otázka na pana Bergera Potírání hluku to znamená také velké náklady. A proto se ptám, odhadli jste tyto náklady? Jaký možný by byl zdroj financování ehm, proto, abychom mohli proti hluku bojovat? Také jste zmiňovali směrnici, eh, směrnici, na které se pracuje a řekli jste, že ne bude obsahovat žádné normy, protože to je v pravomocích členských států. Tam se tedy, jestli je to pravda, že Evropská komise všechny vagóny se zbožím bude chtít akusticky izolovat, anebo, jak jste řekli, to bude eh, rozhodnutím členských států, protože i zástupce socialistů se už o tom zmiňoval. Ono to bude spojeno s ohromnými náklady, protože situace v západní Evropě vypadá úplně jinak než eh, na východě Evropy. Eh, mimo jiné v mé zemi, v Polsku, kde vagóny mají ehm, kola, ehm, monobloky a náklady eh, jsou mnohem větší než když se vymění pouze brzdy. A pak poslední otázka. během práce na směrnici bude se brát eh, v úvahu také hustota osídlení, protože hluk má úplně jiné dopady v zemích, jako je Holandsko, kde je hustota um, osídlení eh, velká, než v Polsku, kde Eh, je ve mnohem nižší. Takže to všechno závisí na tom, jestli hluk eh, se eh, objevuje v aglomeracích a nebo mimo velká sídelní koncentrace. Děkuji. A teď Gezina Meissner. Ano, děkuji. Předtím jste mi přehlídl, přehlédl, to se může stát. Takže No já jsem si říkala, že automaticky se dostaneme na řadu jako koordinátoři. Jednak děkuji za prezentace. Už toho bylo řečeno hodně o něch eh, smrtelných eh, případech, to je všechno, se jeví být takové pochybné. Dominik Rike, můj kolega, je lékař, ten to už z lékařského hlediska na to odpověděl. Samozřejmě to může být jeden z faktorů stresových, ale myslím si, že rozhodující je, eh, že hodně hluku vychází z dopravy a že bychom nezbytně měli v tom něco udělat. Už to dlouho víme a protože jsem netrpělivý člověk, tak si myslím, že je to od roku 2002, kdy už máme tuto směrnici a eh, kdy se eh, tady bádá a sbírají se data. Eh, otázka, jestli eh, Evropská komise uspořádala nějakou takovou organizaci o hluku, něco jako eh, slyšení dnešní. A já si říkám, když už ji máme od roku 2002, tak už dávno se mělo něco stát, abychom zvládli, abychom odstranili částečně hluk. Já vím, že tady máme částečně národní pravomoce, máme tady ochranné zdi a stěny na železnicích a mezi státy a na dálnicích. Není to všude tak a teď se mluví o redukci hluku na letištích a Um, pomocí elektromobilitu e, místo kerozínu a podobně. Takže je tu celá řada dalších materiálů, tiché brzdy a jiné vybavení. Proč to všechno trvá tak dlouho? To, to se chci prostě zeptat, když přeci víte už dlouhou dobu, já vím, že nemůžete e, dělat zázraky, ale e, hluk to je zatížení životního prostředí zatěžuje to životní prostředí, protože to negativně ovlivňuje celé naše prostředí. Takže proto je to trochu nepochopitelné, že se neděje nic rychleji a více. Jak jsem řekla, jsem netrpělivá, protože si myslím, že například ehm, jenom vybudování železniční infrastruktury eh, zrovna v Německu mnohdy troskotá na tom, že lidé řeknou, že je to moc hlučné a že to nechtějí mít. Takže by bylo velice důležité, kdybychom všechno vsadili, tedy i v komisi, na to, abychom eh, probádali příčiny, abychom bojovali proti příčinám hluku a abychom se vzali eh, do ruky peníze a udělali to ve všech politických oblastech, také v dopravě, a abychom to v té dopravě ještě více posunuli do popředí. Děkuji a teď Peter Lundgren. Děkuji, pane předsedo. Ano, souhlasím s kolegy, kolegyní Jackie Foster a s Dominikem Rikej. Máme všechny tyto jsou tady ty lidé, kteří umírají eh, v důsledku hluku. Už 50 tisíc, to je jedno z těch čísel, které dnes ehm, jsme zaslechli. Jako my kolegové si myslím, že bychom potřebovali daleko lepší eh, mm, konkrétní základnu eh, pro toto. A pak jsou tady kompozitní materiály, eh, kolegyně o tom mluvila. Pochází z Finska a finské a švédské úřady obdrželi zprávy o účincích kompozitních materiálů, které nevytvářejí teplo a pak to je problém se zmražením um, a částečně to známe i z Ruska, tam se používají kompozitní brzdy také a e, to funguje, tam to funguje lépe, takže si říkám, jestli používáme používáme nesprávnou techniku tady v EU, mm, která nefunguje. Třeba bychom se měli na toto blíže podívat. Podívat se na e, ruské modely. Jestli ti nebyli schopni um, učinit brzdy funkčnějšími. E, my můžeme třeba přijít s nějakými pravidly, sedou pravidel, které ještě povedou k horší situaci, než jsme měli předtím. Takže, jak říkám, potřebujeme více fakt, faktů o tomto. Jsem si vědom všech těchto problémů v každodenním životě, ale rád bych tady věděl něco konkrétnějšího. Či dů, důkazy o něco o sekundárních účincích. Děkuji. Grazie. Ma io non, dire vero, non sono Děkuji mnohokrát. Mě tak zase nezajímá číslo nebo počet, protože já si myslím, že i kdyby ten počet nebyl tak vysoký, přece jenom problém jako takový tady je a je třeba ho vyřešit. A co se týče citlivosti při vnímání zvuku, Často zapomínáme na to, že lidé si na hluk stěžují, když zrovna v hluku nežijeme, ale úřady velice často nemají příslušné nástroje, aby mohly zakročit a aby mohly snížit tu hladinu. Často bylo doloženo, že existuje velká souvislost mezi hlukem a mezi propuknutím nemocí Mm, můžou to být poruchy spánku, kardiologické poruchy, mm, poruchy krevního oběhu a nebo také poruchy u dětí. Domnívám se tedy, že bychom měli změnit článek 7, kde se praví, že pouze za určitých podmínek musí existovat povinnost zavést opatření pro snížení hladiny vzduchu. Myslím si, že to může platit pro aglomerace i jiné oblasti, ale vždycky záleží na tom, jakým způsobem se bude definovat ono vystavení člověka hluchu. Tady by možná směrně... Děkuji bardzo, pane przewodniczący. bardzo krótko... Děkuji, pane předsedo. Velmi krátce. Rád bych se zeptal na jednu věc a pak bych rád hned zástupcům Evropské komise eh, Rád bych požádal o odpověď na tu otázku. Poté, co jsme tady všechno slyšeli, bych chtěl navázat na to, co řekli mý předřečníci. Údaje po mém soudu nejsou příliš eh, přesná, nejsou ověřená a možná nejsou oni dostatečně podložená, co se týká dopadu na lidské zdraví a lidský život. Ale jsou zde tyto údaje uvedeny, proto se ptám zda Evropská komise provedla analýzu směřující k tomu, jaké aktivity na boj s hlukem jsou v nových členských státech, jak se projevují ta opatření na těch členských státech jste si vědomi, že onen dogmatický ideologický přístup, že musíme omezit hluk, aniž bychom si kladli otázkou, jaký to bude mít dopad na dopravní firmy v Evropě. Zda se tím vůbec někdo zaobíral touto otázkou. Z pohledu alespoň mé země je něco takového sotva představitelné a Rád bych požádal Evropskou komisi o to, aby při všech krocích a aktivitách, které hodlá podniknout, především neopomněla respektovat hlas členských států, aby nepřehlížela názory dopravních firm ze zemí, jako je třeba Polsko, protože ty myšlenky, o nichž hovoříte, mohou mít eh, závažné dopady na ekonomické aktivity těchto firm a také na zaměstnanost. Ještě bych se opakovaně zeptal, zda máte nějaké výpočty, nějaké indicie, ověřené údaje, zda víte, jak návrhy, které předkládáte, ovlivňují konkurenceschopnost dopravních firm ze střední a východní Evropy? Děkuji vám. Děkuji. I já bych se ještě na několik věcí chtěl zeptat. Člověk může dobře pracovat, pokud dobře spí. Nebo pokud člověk špatně spí, nemůže dobře pracovat. Ale my očekáváme, že všichni budou pracovat dobře a když se nemůžou dobře vyspat, tak je tady otázka, jak to souvisí. Uh, bez ohledu na to, jak je to s počty mrtvých, je jasné, že hluk ovlivňuje zdraví. Bylo řečeno léta nebo desetiletí, komise se snaží definovat to směrnici. O hluku v emisích máme limitní hodnoty, ve městech nesmí být tyto limity překračovány a takovýto, takovéto limity pro hluk nemáme. Tedy se ptám, kdy Komise přijde s návrhem nějakých limitů pro hluk bez ohledu na množství mrtvých nebo na zdravotní poškození. Negativní vliv tady je a ten samozřejmě musíme omezit. To by byla první otázka. A druhá, před asi 30 lety komise ohlásila, že chce zavést pravidlo v rychlosti tempo 30. Víme, že nejenom tempo 30 v případě eh, zavedení jeho pouze 30 slabšího účast, slabších účastníků případné dopravní nehody přijde o život. Když je to 80, tak tam těch procent přežití je 10. To znamená, že jako pravidlo by se to mohlo zavést, ne třeba ve všech ulicích, ale ve většině urbánních oblastí ano. To znamená, kdyby se zavedly nějaké hlukové limity, tak by to mohlo mít také dopady. A má zkušenost je, že tam, kde je velký hluk, nežijí lidé, kteří dobře vydělávají, že tam pak bydlí ty, kdo na tom nejsou tak dobře. Někdo, kdo měl dům u letiště a vydělává pět tisíc měsíčně, už tam dávno nebydlí, dům prodala, odstěhoval se. Máte také analýzy o sociálních dimenzích dopadů hluku, koho to ovlivňuje nejvíc a jak to chcete vyřešit. Tak, otázky jsou tímto u konce a každý máte pět minut na to, abyste mohl prosím odpovědět. Děkuji. Můžete hovořit i svým rodným jazykem. Obávám se, že terminologie mě žene do angličtiny. Sorry for this. Um... Za prvé děkuji za vaše otázky. Ukazuje to míru vašeho zájmu. Většina otázek, a protože mám pouhých pět minut, budu se soustředit jen na to nejdůležitější, většina otázek šla tím směrem toho počtu předčasných úmrtí. Aby to bylo jasné, to samozřejmě uh, není cifru, cifra, kterou by si vymyslela Evropská komise, to pochází ze zprávy Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2014 a to se opírá o další studii IVN a ta čísla eh, vznikla tak, pokud vím, já jsem tu zprávu sám nepsal, ale pokud vím, tak je to východisko epidemiologických studií, které ukazují vztahy mezi hlukem a zdravotním stavem a tím se dostávám k další části vaší otázky. Ty poruchy jsou za prvé poruchy spánku, kardiovaskulární poruchy a obecné obtěžování hlukem myslím, že vědecky proti tomu nelze nic namítnout. Je tady velmi jasná souvislost. VHO v tuto chvíli na tom intenzivně pracuje, je tam nasazeno velké množství expertů, jde o to vysvětlit souvislost mezi expozicí hluku a zdravotními dopady. Tak jsme se přišlo k té cifře těch mrtvých kolik lidí bylo vystaveno jakému hluku a je tady ten vztah a z toho byly kalkulovány tyto údaje. Tedy pokud chcete vědět víc, tak bych vám doporučil tu zprávu z roku 2014, studie, o které se to opírá, a pak eh, ty směrnice VHO o nočním hluku. Je to všechno k dohledání na internetu. Tak to jsou ty zdravotně relevantní otázky a otázky zdroje těch údajů. Pak tam byla spousta dalších e, otázek, pokusím se je projít jednu za druhou. Co se týká hluku z železnice, z vagónů, z nákladních vozů to nespadá do mého generálního ředitelství. Evropská komise se snaží to vyřešit, ale musím být upřímný, že to nesouvisí s tou směrnicí END, eh, e ale Evropská komise se tomu nadále věnuje. Zda budeme mít něco jako určité šrotovné při vyřazení starých vagónů, to nevím, ale mohu to eh, vzít eh, jako impuls a určitě to předám kolegům z příslušného generálního ředitelství. Nevím, kolik času mi opravdu dáte, určitě se mi nepodaří podrobně odpovědět na všechny otázky, ale eh, chtěl bych se vyjádřit k tomu, proč se neudělalo víc to je spojeno se spoustou dalších otázek. To nezáleží na mě, já jsem prostě úředník komise, takže co se má nebo nemá dělat, tak je třeba mít na paměti rovnováhu. Pak je tady samozřejmě otázka, jaké budou náklady, jaký bude finanční dopad. Tady jsou uh, údaje, které třeba nejsou úplně nutné. 40 miliard nákladů na hluk vedou k, k, velkém, k velkým společenským škodám. Jsou to ztráty na životech, ztráty na produktivitě, jsou to tedy značná čísla. No, proč se neudělalo víc? My na tom pracujeme. Máme tu směrnici END od roku 2002, implementujeme tu směrnici z, z naší strany, zlepšujeme dodatky, teď evaluujeme tuto směrnici, abychom věděli, zda funguje a jak funguje. A evaluace nám pak dá důvod a pak si řekneme, dobrá, tohle musíme udělat. Zda mezi tím budou nějaké hlukové limity, uvidíme, Zatím máme ty hlukové limity vyplývající z některých studií, ale tak či tak rozhodně se budeme zabývat všemi možnými řešeními. Nevím, zda jsem něco nezapomněl. 40 miliard ročně jsou ty náklady a ty rychlostní limity z pohledu hnuku Nevím, zda to iniciovala ta, ta směrnice o hluku, ale v podstatě členské státy dělají ta opatření, aby se omezil nebo eliminoval hluk. Samozřejmě rychlostní limit je nej, nejlevnější cestou, jak něčeho dosáhnout, ale zase jde tady o rovnováhu v regionech, v členských státech, abychom viděli, co chceme. Zda chceme do, pomalejší dopravou nebo nižší hluk. Jde vždycky o tu rovnováhu. Myslím, doufám, že jsem se věnoval všemu v tom krá... Jo, ještě ten no, sociální prvek, ano. Děkuji za připomenutí. Provedli jsme dvě studie, které bych vám doporučil. Jedna se jmenuje Dopady hluku na zdraví, najdete to u východu, tam jsou nějaké exempláře. Pokud to tady už nebude, tak eh, se můžete obrátit rovnou na komisi nebo na internet. Tam najdete dvě studie na internetu. Jedna se jmenuje Zdravotní dopady hluku a druhá je Sociální dimenze hluku. Nemám dost času, abych vám to vysvětlil, ale mohu vám říct, že je to veli, tam velice komplexní interakce mezi hlukem a dalšími. Ne bohatí lidé bydlí v hlučných oblastech, jsou tady vzájemné efekty, které těžko umožňují eh, rozpoznat, jaké sociální efekty jsou způsobeny hlukem a jaké jinými příčinami. Ale co se týká těch socioekonomických dopadů hluku, tak to na internetu najdete a mohu vám to doporučit. Tam jsou ty nejnovější verze těchto studií. Děkuji. Ano, děkuji. A teď máte slovo ještě vy, pane Whittle. Děkuji za zajímavé otázky. Pan Bregas, myslím, už řadu z nich eh, zodpověděl, takže ještě jich pár vezmu a potom řeknu něco o dopadech, které jsme našli eh, v této směrnici. Neměl jsem čas na to ve svých, při svých slajdech. Tady byla jedna otázka eh, těch limitů, to, to, jak říkal pan Brega, tak tady v současné době máme o limitní o hodnoty v této směrnici o zakotveny. Je tu jsou takové smíšený názor v jednotlivých státech, jestli bude užitečné mít takovéto limitní hodnoty. A ještě se vrátím k bodu, který se týkal e, původního pozadí, proč vznikla tato směrnice. Šlo o boj proti hluku, že by to mělo být děláno na lokální rovině, e, úrovni, tak aby fungovala subsidiarita v členských státech. E, a aby bylo možné eh, provést eh, opatření na úrovni jednotlivých zemí. Zatímco ta eh, legislativa o zdroju, zdroji hluku, tady máme určité hodnoty a mm, toto bylo rozpracováno s ohledem na určité zdroje z mm, dopravy, takže jsou tu Eh, určité technické standardy pro interoperabilitu v železničním sektoru, kde už toho hodně bylo uděláno, pak evropská eh, regulace nebo nařízení o, o eh, pneumatikách, tedy hluk, který vychází z pneumatik, to bylo poprvé uděláno. A pak ještě navíc byl učiněn pokrok v průmyslu samotném a to takovou samoregulací, když se podíváte třeba na letecký sektor. Jak víme, tak eh, tady eh, je to sporné z politického hlediska některé otázky eh, je to kontroverzní, jsou to kontroverze, protože jsou tady výrobci, říká se, kteří jsou původci takovéhoto hluku. A pak otázka, jestli bychom měli mít limitní hodnoty zakotveny v této směrnici. První věc. Jednotliví aktéři pokud by měly být zavedeny limitní hodnoty, tak eh, by měly být specifické podle zdroje eh, hluku, podle různých modů, typů dopravy, takže na to se nahlíží rozdílně. Myslím, že to takto budou sdílet i členové panelu. Ale eh, polovina aktérů, kterými jsem vedli takové rozhovory, podpořili zavedení limitních hodnot na úrovni EU právě kvůli této otázce eh, eh, toho, že eh, hluk, s hlukem bychom se měli zabývat na lokální úrovni mm, a zabývat se také ekonomickým, také, také, také těmito otázkami, které by měly být na místní úrovni organizováno. Ehm, je tady velká podpora pro to, aby byly zavedeny cíle, stanoveny cíle, jak abychom měli zredukovat hluk. Takže Možná najdeme i mm, možnost, jak, mm, najít, jak zvolit nějaký nepovinný způsob toto zavádět. Děkuji. Ještě jednou pan kolega, děkuji. Ano, já jsem si zrovna uvědomil, že jsem zapomněl mm, na odpověď na jednu otázku a to eh, je eh, Den, den hluku. Den hluku 27. Eh, dubna, ano. Trošku jsme to pojali z našeho pohledu. Je to každý rok. Každý rok je to 27. dubna. Tento den tak, děkuji, to bylo vše. Děkuji za informaci a tím jsme uzavřeli první panel. Poděkuji ještě jednou za eh, těm přednášejícím, za otázky. A přejdeme k dalšímu, další části panelu. Poprosím vás, abyste se sem posadili. Und Herr Wolfgang Eberle, Wolfgang Eberle, Markus Hecht, eh, Kalum Thomas a Vitor Grohl. Poprosíme, aby se přesunuli. changed. Tak a teď se dostáváme k panelu hluk, hlavně na dopravních trasách. A tady nám pochopitelně půjde o hluk na ulici, na železnici, kolejích a v leteckém provozu. Nejprve má slovo Wolfgang Eberle, je z Ministerstva pro životní prostředí, energii, um, ehm, živatiny z lesy v porodní Westfálsku. A máte slovo, pane Eberle. Máte všichni po deseti minutách. Vážený pane předsedo, vážení eh, poslanci, vážené dámy a pánové, Chtěl vám poděkovat za pozvání na dnešní slyšení a jsem rád, že zde mohu eh, prezentovat svou přednášku. Je to pohled z praxe z německé spolkové země eh, Porinní Falcka a zároveň z pohledu pracovní skupiny Hluk Německé společnosti pro akustiku. Podle mm, evropských smluv eh, je ochrana životního prostředí a zdraví na vysoké úrovni a je předmětem a cílem evropské politiky. Toto platí také pro ochranu proti hluku, eh, hlavně ochrana před hlukem, který vychází ze silničního provozu. Lärm mit 24 Tady máme 24 hodinovou, eh, máme tedy 55 decibelů ve smyslu mm, eh, v eh, naší směrnici je to škodlivé, to znamená zatěžuje to negativně, a to negativní dopad na zdraví lidí. Hluk z letišť a velkých civilních letišť srovnatelně tímto je postiženo relativně méně obyvatel. Musíme však vzít v úvahu, že u stejné roviny tento eh, hluk z letiště může mít také škodlivé účinky. To potvrzuje eh, poslední studie eh, z Nora, jde o čtyři letiště v Německu. U železniční dopravy tam hlavně noční nákladní doprava je relevantní vyskytují se částečně až extrémní hladiny hluky, protože se to spojí železně, protože železniční e, trasa ale ovlivňuje potom menší zatížení eh, hlukem než silniční doprava eh, a Máme tady také propojení, že každá státní silnice je spojena s dálnicí. E. Ovšem velký počet Evropanů je vystaven škodlivému hluku. Hluk má také sociální dimenzi. Institut Roberta Kocha už v roce 2008, po případě v roce 2009, nazbírali odpovídající data a také zveřejnili, zejména co se týče zátěže hluku u dětí a zjistili, že čím nižší byl jako, čím nižší byl sociální statu dětí, tím více byly vystaveny hluku, protože bydleli právě v těch zatížených oblastech. Bohužel u silniční dopravy nemáme co dočinění s žádnými opatřeními, Eh, která by mohla okamžitě snížit hladinu hluku o 10 decibelů. Zatímco na železnici, když se odejde z litinových brzdných systémů na kompozitní systémy, může se snížit hladina hluku o 10 decibelů. Podobná opatření ovšem bohužel v silniční dopravě neexistují. Tady je třeba spíše skombinovat mnoho systémů, abychom docílili žádaného snížení hladina je škodlivá v mnoha ohledech, eh, protože obtěžuje, eh, znevýhodňuje komunikaci, způsobuje poruchy eh, spánku, zvyšuje se riziko infarktu. Jedna studie poukazuje na další efekt, a sice na souvislost mezi hlukem z dopravy a výskytem depresí, což bylo překvapivé. Eh, hluk a působení hluku eh, mají působení jakýchsi dávek. Vidíte tady tu osu eh, máte na ose Y, jak, jaký efekt hluk má. Je velký významným krokem dávání dohromady těchto poznámků, abychom mohli lépe interpretovat tyto naměřené hodnoty. A to je vlastně v souvislosti s přílohou směrnice, o níž by již bylo hovořeno. Zatím nemáme žádný práh, pod níž by zatížení hlukem nespůsobovalo žádné potíže. Řečník bohužel čte vědecky napsaný text, takže který nemá kabina k dispozici. Jedná-li se o zdraví, souvisí eh, tady celá otázka s tím, jak má věda reagovat, ale přitom se opatření realizují na lokální úrovni. Ovšem, tuto otázku musí definovat samozřejmě státní i evropská úroveň, ale od ní bude závislé, zda se považuje za nutné stanovovat nějaká přesně limitovaná opatření, či limitující, pardon, opatření. Jako opatření pro snižování hluku Máme řadu možností, jistě je znáte. Jmenovat bych chtěl například přesídle, přemístění zdrojů způsobujících hluk, nebo například okna protihluková pro snížení hluku zpravidla nestačí jedno jediné opatření, když chceme snížit hladinu zvuku na silnici. Naopak je potřeba skombinovat několik opatření. Eh, pro plánování v Německu už od roku 1982 zatím chybí nezbytnost a tím pádem také možnost toto opatření také zrealizovat. Eh, eh, dohoda COP21 v Paříži, která se zaměřuje na snižování hladin v přeshraničním měřítku, je nezbytné, aby doprava v evropských městech v následujících desetiletích se dramaticky změnila. To je velká šance pro snižování hluku, pro ochranu proti hluku. A aby tyto procesy mohly správně probíhat, musíme definovat ty správné cíle v oblasti snižování hladiny hluku. Efektivní jsou opatření přímo u zdroje. Pro některé z těchto úprav má vedoucí roli Evropa, například jako nařízení 16. dubna 2014 týkající se hladiny eh, hluku z vozidel. V roce 2014 došlo k revizi, ale bohužel se promeškala příležitost. Podle názoru ekologické agentury eh, v Německu dojde k plnému uskutečnění tam stanovených cílů až někdy v roce 2037. Ale existuje příležitost k revizi do 1. července 2021. Komise slíbila studii o mezních hodnotách v oblasti hluku. Na základě výsledků studie by komise mohla předložit legislativní návrh a je třeba aby se tato příležitost využila. Eh, podívejme se také na další faktory způsobující hluky na základě kvality vozovky a materiálu, eh, který je na vozovce položen. Toto již bylo zohledněno v Německu při další stavbě silnic. Hluk to je úloha mnoha oblastí. E, je to úloha napříč e, všemi sektory a o to důležitější je e, uplatňovat také zelenou knihu i v politice snižování hluku a přeměnit tuto zelenou knihu v bílou knihu, protože nemůžeme uskutečnit naše cíle, pakliže požadavky na snížení hluku u zdroje nebudou dostatečně náročné na evropské úrovně. Ich möchte zusammenfassen. Dovolte, abych to zhrnul. V současné době lokální odpovědné úřady při sestavování plánu jsou konfrontovány s potížemi. Ta hlavní potíž z mého pohledu spočívá v tom, že bohužel nelze prosadit než málo opatření v oblasti snižování hladiky zvuku. Pardon, hluku. Protože v silniční dopravě je to velice obtížný problém protože vidíme, že je třeba změnit situaci v dopravě nejenom z hlediska snižování emisí, ale také z hlediska snižování hladiny hluku. A proto je třeba rozvinout odpovídající politiku v oblasti ochrany před hlukem. A proto už jsem řekl, že by bylo třeba změnit tuto zelenou knihu z roku 1960. let minulého století na takzvanou bílou knihu. Dnes víme velice přesně, jak vysoký hluk v Evropě je a jak to občany ohrožuje. Ale zatím jsme moc nepokročili. Já se domnívám, že nezbytné je stanovit minimální cíle v oblasti ochrany zdraví. Základnou proto by mohly, mohly být doporučení e, e, Světové zdravotnické organizace zhruba 65 55 decibelů. I to bylo 65 decibelů. Mit dem Prinzip der Subsidiarität. Die einzelnen Mitgliedstaaten sollten die... Jednotlivé členské státy by měly v různějších časových eh, odstupech či obdobích tyto cíle aplikovat. A Tyto cíle a doporučení Světové zdravotnické organizace by měly být zapracovány do odpovídající směrnice. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji. A nyní má slovo pan profesor Markus Hecht z Univerzity v Berlíně. Dear Mr. Chairman, dear ladies and gentlemen, thank you for the Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za příležitost hovořit k vám na toto téma. Budu pracovat s foliemi. Significant noise mitigation is possible. Omezit hluk je možné prostřednictvím zlepšení evropské směrnice o hluku nebo TSI noise. Ty dokumenty existují, ale je třeba je zostřit a jak toho dosáhnout ukáže na foliích. Hlukové mapy je třeba číst takto. Kde je to barevné, tak tam je to nevhodné pro život. Tady vidíte jedno porýnské město, v podstatě vidíte, že žádný dům není na místě, kde by se dalo nebo mělo dát žít. Úroveň hluku přesahující 55 decibelů, to už tady bylo opakovaně zmíněno, takže tohle je opravdu dobrá hodnota, kterou bychom měli dodržovat. V Německu víc než 6 milionů lidí trpí hlukem vyšším přes než 55 decibelů. Dokonce někteří trpí hlukem přesahujícím 85 decibelů. Je to těžko uvěřitelné a proto máte mnoho intenzivních protestů proti takovéto situaci. Co se dělá? Mapa efektu Deutsche Bahn a to jsou dobrovolná opatření, které se neopírají o žádný právní základ. Ta opatření se týkají pouze, pouze radiace hluku. Uh, tedy vyzařování hluku. Nemám čas jít do podrobností a výsledek je ale naprosto nedostačující v rámci akčního plánu na nakládání s hlukem. EBA vypracovala dotazníky, ukazuji tady jednu z těch otázek, jak jste e, spokojeni s provedenými opatřeními na snížení hluku 1% je spokojeno, 99% je nespokojeno. Co se děje? Ten, kdo je za to zodpovědný, pokračuje dál tak, jak pracoval do posud, a teď dochází k indoktrinaci postižených lidí, tak aby tak říkajíc vzali na vědomí, že teď už by měli být spokojeni. To je z mého pohledu Eh, nemožné, ale tak se to děje. Potřebná opatření, aby se dosáhlo té hodnoty 55 decibelů, je omezení hluku přímo o zdroje, přirozeně. Eh, paní Meissnerová se správně ptala, co se třeba udělalo v roce 2003, kdy eh, byl ukončen ten projekt Evropské unie, který ukázal, že je třeba snižovat hluk u zdroje tak jediná země, která to i hned udělala, bylo Švýcarsko. Žádný člen Evropské unie podle těchto výsledků neudělal nic. Co se má udělat? Omezit hluk u zdroje, u lokomotivy, na trati, u vagónu. nemají se stavět eh, nějaké protihlukové bariéry, které by měly za úkol to zmírnit, to jsou pak ty dvoumetrové ohavné zdi kolem železnice. Zlepšení směrnice se dá dosáhnout pomocí dvou prvků. Za prvé akční plán rozhodl o plánu, harmonogramu, jak dosáhnout té hodnoty 55 decibelů a nebude už nutné činit nějaká další nerelevantní technická opatření. To znamená, musí být některé, nějaké cíle stanoveny, nebudou-li cíle, je to celé k ničemu. Za druhé je třeba mít nezávislé hluk monitorující stanice, které budou co 100 kilometrů umístěny, je třeba kontinuálně konzultovat výsledky, zveřejňovat je a porovnávat s tím akčním plánem. Také ve Švýcarsku od roku 2003 máme ty monitorovací stanice na hluk. Získali jsme o tamto mnoho dobrých výsledků, ale teď v Evropě dochází k nárůstu hluku na tratích, protože je tam problému únavy materiálu na kolejových vozidlech. Tady je otázka omezení hluku prostřednictvím těch kompozitních brzd. To se ale vlastně nedá prokázat, protože v podstatě nikde nejsou nějaké monitorovací stanice, které by to mohly dokázat. Další věc, TSI Noise, to je třeba činit za všech relevantních eh, podmínek, hlavně hluk v zatáčkách. Většinou tady máme problém v zatáčkách, máme většinou o 6 decibelů větší hluk, ale máme tady i další relevantní hodnoty. I je třeba snížit i ty nejnáročnější limity o 5 až 15 decibelů aby to bylo nižší než dnes. Jde o to, aby to nebylo spojeno s náklady. Tady je třeba snížit eh, náklady a počítat na to už při výrobě. Bombardier je jeden z největších výrobců vlaků a vagónů. Teď eh, ukončil mm, svou centrálu pro omezení hluku, protože Oni mají pocit, že to není potřeba, jakmile ta vozidla projdou testy, tak je pro ně všechno v pořádku, ale to je nepřijatelné pro konkurenceschopnost našich výrobků. To je důležité, pokud chcete mít přidanou hodnotu, tak eh, konkurenceschopnost vašich výrobků je v podstatě k ničemu a náklady je otázka kompetence. Pokud nemáte kompetenci, můžete mít ohromné náklady, ale výsledek žádný. Je to tedy otázka kompetencí. To v oblasti železnice neexistuje. Také kvalita kolejí. Jde tady o kvalitu tratí v souvislosti s TSI infrastruktura, TSI lock and pass. Jde také o stabilitu vozidel. Něco podobného musí existovat i pro hluk protože to není jenom otázka vozidla, hluk je i otázka trati jako takové. Budeme-li mít limity na trati, dostaneme se do fáze pokroku eh, ve snižování hluku vůbec. To je realita. Další téma, jen abych ukázal, že jsou technická řešení. Již v roce 1996 se v Bavorsku dělal test, a tam se ukázalo, že lze snížit až o 25 decibelů hluk u takových vlaků. To znamená, že ten limit 55 může být dosažen i na frekventovaných tratích. Pak máte japonský pantograf Toyo Denki, kde je o 20 decibelů nižší hluk než u těch evropských pantografů jezdících až 300 km v hodině na bázi TSI NE v podstatě ten pantograf odpovídá těm požadavkům. Jak to je? Tady je teď otázka, jak to bude dál. Je naprosto extrémní situace tichých eh, tratí, které vlastně produkují méně hluku a protože tam nejsou žádné další požadavky, my máme požadavky pouze v případě pohybu z jednoho místa do druhého a ty jsou velice nízké. Klíčová otázka je, proč evropská nařízení eh, jsou euro až euro 5 a to jsou také výsledky opírající se o požadavky Američanů, takže kdyby Euro 4, Euro 5 neexistovalo, nebyly by ty americké normy. A když se podíváte na americké hlukové normy, tak tam je otázka, když dojde k poruše, tak eh, ten hluk nesmí překračovat určité přiměřené hodnoty. Takže myslím, že to je dobrý follow-up v této legislativě, ale proč jsme v oblasti hluku z železnič tak neambiciozní? To je klíčová otázka. To tady zaznělo opakovaně. Například eh, TSI Noise, to už je třetí věc, třetí vydání. Došlo tam k, k zpříznění o pouhý jeden decibel za ty roky. Tady je posízení hodnot 225, ale třetí věc 2014, to, to už nebylo zmíněno vůbec. To je opravdu velký problém, který máme a na tom bychom měli pracovat. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, dostáváme se k přednášce eh, Dietra Grola. Mluvíme o technickém centru, tedy z Technického centra Varšava. Panie Przewodniczący, e, pani posłanki, Panowie posłowie, Szanowni goście. Poslanci, vážení kolegové, w krátkém příspěvku, v tom krátkém příspěvku pohovořím o problému hluku v kolové dopravě v Polsku. On jest na różnego rodzaju źródła hałasu pr- průměrný obyvatel má co dočinění se spoustou zdrojů hluku. Eh, kolejová doprava, silniční a nebo mm, hluk pocházející z průmyslových podniků. A je celkem jedno, jaký je zdroj hluku. Analýzy však ukazují, že intenzita hluku bývá posuzována rozdílným způsobem. Hluk z kolejové dopravy je nejnižší a ze silniční dopravy nejvyšší. Boj proti hluku může vypadat tak, že se vezme počet obyvatel, které jsou tomuto hluku vystaveni eh, a cílem bude snížit počet lidí, kteří jsou takto vystaveni hluku. A k tomu je eh, možné udělat i opatření mm, na poli tlumení hluku, ale všechna opatření, která učiníme, mohou omezit naši konkurenceschopnost v určitých sektorech oddział, na niego oddziaływać mniejszy hałas, może być sytuacja odwrotna. A může dojít i k takovým situacím, že úroveň hluku bude pak větší než menší. Jak už bylo řečeno, boj proti hluku může být, eh, se odehrávat přímo na zdroji, anebo eh, jsou možné jiné metody. Hustota obyvatel či osídlení, infrastruktura, intenzita dopravy, rozdílné typy vozidel, to všechno jsou faktory, které musí být zohledněny. Tyto faktory musí být správným způsobem mm, koordinovány. například... A tady, nehledě na opatření, eh, kdy je třeba realizovat eh, přímo hlukové snahy u zdroje. Když se podíváte na tento obrázek, vidíte hustotu obyvatel v Evropě a hustotu obyvatel v Polsku a také index eh, industrializace v naší zemi. která je mnohem nižší než v Německu nebo v Nizozemsku či ve Švýcarsku. Hałas kolejowy jest Prakticky widziano, hluk eh, v, na silnici se váže na mnoho faktorů, které, jak ukazuje eh, tento obrázek, jsou navzájem propojeny a navzájem jeden druhého ovlivňují. A jakým způsobem bychom mohli zanalizovat situaci v Polsku? Jak to u nás v Polsku vypadá? Máme zhruba, my jsme tedy analyzovali zhruba tisíc kilometrů čtverečních. A, no a sice v oblastech nacházejících se nedaleko od železničních tras. Tady na mapě vidíte, kde to bylo. existuje celá řada map hluku vypracovaných pro obyvatelé ve městech. A tyto mapy ukazují, že lidé, kteří jsou ohroženi hlukem v Polsku, nejsou v tak velkém počtu ve srovnání s jinými státy. A máme tady um, data v různých eh, dobách dne a noci. Přes den, ne, pardon, přes den je to něco více než 2%. v Polsku se bojuje proti hluku tím, že vybavujeme vagóny kompozitními brzdnými systémy. Naše průzkumy ukázaly, že to snižuje podstatně hladinu hluku. Eh, hodnota toho snížení hluku však závisí samozřejmě na způsobu používání vagónu na frekvenci brždění, když se brzdí často, Tak je rozdíl mezi hlukem z tradičních brzdných systémů větší, podstatně větší. co je problémem? Jsou takzvaná plochá místa, eh, která závisí na technické kvalitě vozů. Zejména když koleje nemají žádná monitorovací zařízení. A já bych si dovolil v této souvislosti položit otázku. Hluk v železniční dopravě je právě on hlavním rizikovým faktorem hluku v Polsku. Zdá se, a to vyplývá i ze zprávy hlavního inspektora pro ochranu proti hluku, že hluk v železniční dopravě není tím, kdo nejvíce zapříčinuje hluk v Polsku. Hluk v silniční dopravě je daleko vyšší. Závisí to také na rychlosti vozidel a na velikosti tlaku výrobku eh, vozů na koleje. Vagonů tovarových. Jak to vypadá v Polsku s trhem? Máme přes 200 eh, podniků eh, provozujících železniční vozy. To jsou zhruba 3 trhu evropského 85% jsou nákladní vozy, eh, zbytek těch 15% eh, jsou jiné druhy vozů pohybujících se na kolejích. <laughs> Ve, u všech těchto vozů, o kterých jsem se zmínil, nebo vagónů lépe řečeno, promiňte, je 8 Eh, se plánuje, že 78 914 z nich bude vybaveno eh, těmi novými systémy. A už je 2367 vagónů splňujících ta nová kritéria, ale máme tady určitý problém, protože 16 571 vagónů zatím ještě nemají eh, ty kompo, nemají ony kompoziční brzné systémy. A to bych rád zdůraznil. Eh, zhruba 47% nákladních vagónů má litinová kola. A ty se, bohužel právě většina z nich je v Polsku jakým způsobem můžeme zlepšit ty zastaralé vagóny, jak můžeme přispět k tomu, aby i oni eh, byly přizpůsobeny mm, eh, novým potřebám. Bude to drahé. A trh se potom může, eh, pohyb, eh, může odejít železnici na silnici. Eh, je třeba konstatovat, že náklady změny na základě nezbytné výměny těch příslušných částí vagónů by znamenaly milionové investice. Co se týče kompozitních brzdných systémů, existuje povinnost zavést takzvaná monobloková kola a to by ze sedmi násobilo náklady. E, v souvislosti s tím je třeba konstatovat, že nízká konkurenceschopnost železniční dopravy může vést k zesílení silniční dopravy bez ta ohled, s ohledem na náklady vede. To by znamenalo ohromné zvýšení počtu nákladních vozidel, která budou projíždět našimi městy. Tento eh, graf vám ukazuje, že silniční doprava se rozvíjí nejrychleji a železniční doprava v tomto segmentu je na stabilní úrovni. V souvislosti s tím mám několik otázek, které bych zde rád položil. Existují hlavní směry Evropské komise, existuje Bílá kniha k dopravě a jedním z cílů je eh, přenesení alespoň 30 nákladní silniční dopravy na železnici. Ale mm, souvisí to s vysokými náklady, Eh, na železnici a s jeho špatnou, konkurence, a s jeho špatnou konkurenceschopností. Musí to být opravdu tak drahé? Další otázka. Možná že bychom měli zohledňovat také zájem jednotlivých členských států v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a promiňte, že jsem hovořil tak dlouho. Děkuji. A poslední řečník je teď Mankalum Tomas, profesor na, na otázky letectví na Metropolitní univerzitě v Manchesteru. Good afternoon. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedající dámy Jsem ráda, že mohu pohovořit o, některých, jsem rád, že mohu pohovořit o některých otázkách v letectví. Jak víme, tak letecká doprava je velice důležitou součástí v ekonomickém rozvoji v Evropě a e, e, letiště po celé Evropě e, expandují podle svých potřeb a podle Prognozy ukazují, že mm, tento růst mm, bude pokračovat po desetiletí. <clears throat> Letectví mm, má svůj dopad na život tisíce lidí, možná milionů lidí po celé Evropě a to každý den. A problém, eh, před kterým stojíme, spočívá v tom, že by se mohlo zdát, že ten hluk se bude do budoucna zhoršovat. Lidé Eh, vědí, že má, toto má dopad na zdraví, na kvalitu jejich života. A eh, lidé jsou daleko citlivější Eh, na hluk z letectví a na narušení eh, než na jiné eh, formy hluku z dopravního sektoru. A zdá se, totiž když letadlo letí nad vaším domem, tak si uvažujete o riziku takového bydlení poblíž letiště. A důkazy tohoto vidíme, když dojde k nějakému leteckému neštěstí, tak se mm, objevují stížnosti lidí, kteří bydlí poblíž. Po celá léta jsme studovali tento problém v Manchesteru a zjišťujeme, že je tady významný mm, podíl evropských mm, letišť, které jsou předmětem mm, takovéhoto hluku, Zavíra, mnohdy se zavírá v noci, jsou tady omezení jejich provozu. A když ale jsou to letiště, jejíž kapacita je velká, tak tady zapotřebí pak schválení určité infrastruktury. That noise is raised as the major issue for not Um, um... Samozřejmě eh, největší eh, letiště v Evropě jsou letiště, která jsou nejblíže hustě osídleným oblastem, kde byli hodně obyvatel. Velký problém je eh, otázka, zda se to bude zlepšovat. Spíše se to bude zhoršovat kolem některých letišť, zvláště letišť, která hodně expandují, protože míra růstu v průmyslu Ehm, ehm, tady se to, je to rychlejší než eh, tempo technologického eh, vývoje. Musíme předpokládat, že více lidí bude vystaveno hluku a eh, to znamená, že bude docházet k více událostem kritickým. Ale když budeme novou infrastrukturu, jako třeba runway, nebo restruktujete nějaký prostor letecký, tak ehm, jsou tady určité požadavky kapacitní a to znamená, že daleko více lidí je pak vystaveno hluku. Jsou to lidé, kteří jsou obzvláště citliví na toto. Ehm, máme tady další problém a to je to, že přístup lidí se mění. Ehm, úroveň hluku, kterou jsme považovali za přijatelnou v minulosti, už není považována za přijatelnou dnes, protože lidé se stali bohatší a mají e, vyšší ehm, očekávání kladenou na kvalitu e, a růst, ale navíc ještě v Evropě e, se lidé stále více zvedávají svůj hlas, ehm, tak jak se zvětšuje demokratizace a proto vyjadřují svou, svůj protest nebo opozici daleko vehementněji. A to znamená, že tato protest cesty mm, se budou i v silnější budoucnu. We've seen... Od ostatních řečníků jsme slyšeli něco o dopadech mm, toho, když jste vystavení hluku a nebudu tady dělat seznam jejich, ale jsou to kritické prvky, které by mohly být tyto. Eh, dopad na zdraví, mm, eh, na poruchy spánku, možné poruchy učení eh, na školách a eh, velké procento, eh, pro velké procento obyvatel to může znamenat, je to narušení z pozadí, pozadí, protože tam, kde žijí. A důležité je, že toto obtěžování hlukem, to je něco, co vede k o něm stížnostem a protestem a k opozici vůči tomu, by rostla, rostlo letectví, by se expandovalo letecký provoz. Takže Tady se zabýváme dopady na zdraví, ehm, poruchami při učení a poruchami spánku a tady toto eh, velice eh, ehm, jde ruku v ruce tomu, jak jsme vystaveni hluku, ale obtěžování hlukem a to, to samotné vnímání toho, co je ještě přijatelná úroveň hluku a co ne, to ehm, je ovlivněno řadou neakustických faktorů. A mm, tyto a také eh, jsou tady různé eh, možnosti. A to jsou právě tyto otázky, které mm, vedou k o něm stížnostem a k opozici eh, lidí. A mm, tyto věci samé o sobě jsou zmírňovány je tady je celou řadu neakustických faktorů, Ehm, jestli máte pocit, že jste, že jste rušeni nebo ne, to záleží na celé řadě neakustických faktorů. Závisí to na vašem životním stylu, jestli eh, žijete mm, mm, venku, ehm, jestli žijete na venkově, kde máte ticho, anebo záleží na tom, jestli žijete ve městě. Záleží to na tom, jak jste mm, bohatí. Záleží to na tom, jestli máte vlastní dům. A závisí to také na tom, jestli jste, máte strach z nějakých nehod, nebo jestli máte eh, strach z toho, že by mohla být cena vašeho domu ovlivněna. A důležité je, že ve výzkumu, který jsme provedli, tady se ukazuje, že lidé mají strach se své budoucnosti, protože v posledních deseti letech naše životy se dramatickým způsobem změnily. A lidé se dívají zpátky v deset let a říkají si, jaká, když se dělají deset let dopředu a říkají si, jaká bude kvalita mého života. A také je to ovlivněno tím, eh, jaké máte přímé eh, výhody. Když tam třeba pracujete na letišti, tak to budete tolerovat. Pokud tam nepracujete, proč byste se měli tomuto vystavovat, takovýmto eh, narušením? A výsledky nám ukazují, že asi 30 tohoto obtěžování hlukem je vstaženo k hluku samotnému, 30 se vztahuje k neakustickým faktorům a 30 to je individuální možnost vnímání variace. Víme, že někteří lidé jsou velice citliví a jiní zase ne. Takže Tady máme co dočinit s dvěma otázkami. Já pokusím se udělat takový souhrn toho na této tabulce. Eh, expozi, jedna věc je expozice a druhá reakce lidí na tyto hluky. Jedna věc eh, se eh, vztahuje k k typu letadel, počtu, kolikrát letí za den. A ta druhá věc je rovina vnímání a neakustické faktory, které toto ovlivňují. Vystavení hluku, tady jsme to měřili, monitorovali jsme, dělali jsme takový model, tak jak to bylo detailně představeno před chvílí. A pak přístup. Přístup podle různých konzultací, stížností, průzkumu a vidíte, že způsob, jakým tyto věci máte pod kontrolou, se velice e, liší. Regulační systémy, které v Evropě existují, e, uznávají rozdíly mezi vystavením hluku, a přístupem Je tady skutečnost, že jsou eh, různé eh, přístupy lidí, eh, kteří žijí poblíž letiště, záleží na jejich, na jejich životní délce, délce života, na jejich očekávání a podobně. To znamená, je tady určitý stupeň flexibility. Mm, je možné se třeba vyrovnat někdy se hlukem na lokální rovině tím, že se vytvoří nějaký akční plán proti a to může být podpořeno eh, veřejnými konzultačním procesem a eh, pak je možné tento spory třeba urovnat. Ale pak se tady, je tady také řečeno, že musí existovat limity, tak jak už o tom bylo hovořeno předtím, tak abychom ochránili zdraví a eh, spánek a v některých zemích i mm, vzdělání. A je tady ještě eh, princip subsidiarity eh, a eh, tato nařízení posilují hm, nebo podporují možnost plánování územního tak, abychom chránili lidi od hluku. A k tomu se ještě za pár minut vrátím. Problém, před kterým stojíme, je to, že e, letiště jsou pevnými e, aktivy. E, letadla se mohou pohybovat z místa na místo, ale letiště jsou něco pevného a budou tady navždy. Byl to velice omezený počet příkladů v Evropě, kdy byla přesunuta letiště, jako třeba Mnichov nebo Atény, ale nevyřešíte tím tento problém, protože vytvoříte nový problém někde jinde. A ve skutečnosti tady nikdy nebudeme mít dlouhodobá technická řešení, protože nemůžete stišit letadlo. A e, proto musíme přijít s novým přístupem který se bude odlišovat od eh, studií o expozicích hluku. Musíme snížit eh, limity, vymáhat limity a cíle, abychom ochránili zdraví, eh, vzdělání, spánek a podobně. A jsou tady různé způsoby, jak to udělat. Mám tady jejich seznam. Ale zároveň musíme ovlivňovat přístupy lidí. Miliony, miliard eur byly vydány mm, na to, aby se snížila expozice Ehm, tedy aby se snížil hluk, když proletává letadlo. Ale mm, mm, my tady máme určitou úroveň decibelů, takže jediná hodnota, která v tom spočívá, je to nařízení IK. to je to, to je určitá certifikace eh, letadla, musíme Eh, hledat logičtější vylepšení, techničtější vylepšení, eh, tak, aby to jednotlivé obce, komunity pochopily, jinak nebudou eh, spolupracovat. Je zapotřebí většího výzkumu, abychom pochopili akustické faktory, které určují to, zdali lidé mají poruchy spánku či ne. A pak je zapotřebí akcí na letištích, abychom mohli podpořit toleranci vůči hluku tam, kde ten hluk nemůžeme odstranit. A e, tady e, se, e, to znamená, že jsou limity, obálky hlukové, Eh, které, aby lidé věděli, že budou od tohoto hluchu ochráněni, proto se investuje eh, eh, a snažíme se vysvětlit, proč někdy ten hluk je nezbytný a pokud je, tak se mohou tyto lidé kompenzovat v způsoby, tak aby třeba se lidé mohli ale i odstěhovat. Takže toto všechno je v zájmu samotné letiš, protože chtějí, aby jejich biznis rostl. A já se tady ptám, jak Evropská unie může napomoci takovýmto letištím takže eh, udělám takový souhrn. Eh, je zapotřebí limit, eh, limitů u expozice hluku, potřebujeme osvědčené praxe, tak abychom mohli kompenzovat tuto expanzi. Potřebujeme výzkum o neakustických faktorech, které mají dopad na přístup k hluku. Potřebujeme skutečnou komunitní účast při rozvoji letišť. A potřebujeme letiště, která města kolem, udělají z nich města, v kterých lidé budou chtít žít. A proto mm, eh, jen, přes jen to kroky se můžeme postarat o to, abychom eh, docílit udržitelného růstu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. To byly teď skutečně vyčerpávající čtyři přednášky a teď jsou na řadě vaše otázky. Jako první gezíne Meissnerová. Dank. Ja, das waren interessante Vorträge im Grunde genommen. To byly zajímavé přednášky, ale ta poslední se týkala něčeho, na co jsem se chtěla zeptat. To, co řekl pan Tomas, ukazuje, že existuje i subjektivní vnímání obtěžováním hlukem, nejenom nějaké objektivní. A to z toho dělá tak těžkou otázku. To zatížení hlukem měřilo se to v decibelech, anebo se to měřilo i prostřednictvím, jak to lidé vnímají, protože Nejdřív bylo jasně ukázáno, že 70 lidí trpí hlukem z ulice a méně lidí z železnice, ale když šlo o průzkum, to bylo, myslím, u pana Brechta, takže že jste říkal, že hodně lidí je obtěžováno hlukem. Tedy jak se kladla ta otázka? Byl to nějaký měřitelný hluk, anebo to byl prostě pocit těch lidí, že hluk obtěžuje? To je ta svízel. A teď to, co říkal pan Tomas, to je přesně ono. Slyšela jsem opakovaně od leteckých společností linek, které nesměly létat to obytnými oblastmi, protože tam byly nějaké stížnosti lidí, že v některých oblastech vlastně to ani nebylo možné, aby je to obtěžovalo, protože tam jsou ještě ta letadla hodně vysoko. Ano, já si myslím, že je důležité respektovat to, že je subjektivní vlína, vnímání. Člověk by měl být skoro eh, psychologem. Mm, dalo by se říct, eh, když řeknete, že letecká doprava je sice hlučná, ale přináší pracovní místa, no pak ji málem všichni budou milovat. Jak to tedy řešit? Psychologicky je to vždycky těžké. A druhá otázka, to bude rychlejší. Bylo řečeno, že 40 miliard ročně z stojí to, co napáchá hluk na lidech v Evropě. Co by stála opatření omezující hluk? To je třeba započítat jedno s druhým. A třetí a poslední otázka. Už se taky někdo, někdy spočítalo, co, jakou míru mm, nemobility by znamenalo, kdyby se auta hlučná nahradila elektroauty? Děkuji, paní kolegyně Šovská. Děkuji. I já jsem s velkým potěšením naslouchala vašim příspěvkům a děkuji hlavně panu profesoru Hechtovi za to, že řekl, že kompozitní brzdy omezují hluk. Škoda, že zástupci paní komisařky Bolc tu nejsou, protože když pracujeme na právních aktech, tak by se to mělo opírat o fakta a skutečnost a ne tak, aby vznikaly předpisy podle toho, že v některých členských státech už jsou řešení a budou se přenášet na jiné členské státy, aniž by se podrobně zkoumaly výsledky. To totiž vede k tomu, že by to omezilo nebo negativně ovlivnilo trh a konkurenceschopnost. To, co se obchází, to jsou otázky hluchu a to je právě naše dnešní otázka. Všichni řečníci řekli, že hluk vždycky souvisí s ekonomickým rozvojem a není od ekonomického rozvoje oddělitelný. Když se podíváme na koleje vedoucí daleko od aglomerací, tak pak hluk nebude tak obtěžující, jako když koleje vedou městem. Ve výboru pro dopravu jsme často hovořili o tom, že silniční doprava by se měla převést na železniční dopravu. To jsou důležité otázky, o nichž se tu zhusta hovoří a myslím, pane předsedo, že směrnice a jiné právní akty by se měly opírat o zdravý selský rozum a měly by stále respektovat ekonomický rozvoj. Když se podíváme na otázku, jak se projevuje hluk na lidském zdraví. Není přece možné, že budou nějaká náhodná ad hoc řešení a odborníci, jací jsou třeba teď tady, se na tom nepodíleli. Děkuji vám. já bych se rád zeptal na pár věcí. Nedávno jsem četl v novinách takovou zajímavou věc, že s hlukem na silnicích se manipuluje při schvalování nesmí být auta hlučnější než 74 decibelů, motor, motorky víc než 80. Tyhle limitní hodnoty, podobně jako u Dieselgate, se v podstatě dodržují jenom ve výzkumu a při, té, při tom schvalování v realitě to značně překračují a najednou jsou ta vozidla výrazně hlučnější. Mercedes o 11 decibelů, to bylo v podstatě zdvojnásobnění, BMW 72 decibelů, čtyřikrát hlučnější a další typy, eh, tedy motorka Ducati třikrát eh, hlučnější než v testech. Vede to, jsou tam tedy různé klapky eh, ve výfoku a najednou to v reálu je pak hlučnější. To znamená, No je všecko pak legální, protože v oblasti hluku ne, nejsou zakázány takovéto věci jako ty klapky. Co se dá udělat? Co udělá komise v budoucnosti, abychom neměli Lermgate nebo Hlukgate, jako teď máme Dieselgate? Druhá otázka. Hluk u zdroje. A když se podíváme na ty transevropské sítě, tak na ně by se vydalo 12 miliard na protihluková opatření. Kdyby se 80 nákladních vagónů po celo, celé Evropě, a jenom tak to má smysl, kdyby se ty vagóny modernizovaly, je to 1,5 miliardy, bylo by to těžší, šlo by to rychlejc a ušetřilo by se 10 miliard, ale ono se to nestane. Ty zdi, které jsme viděli nedávno já nechci sedět prostě ve vlaku, který jede podle stěny. A v některých oblastech máme 6 metrů vysoké e, zdi. Já jsem z Berlína, tam byla berlínská zeď 360 metrů vysoká. A teď máte 6-metrovou protihlukovou. No to je přece na palici, tam investujeme a ne přímo u zdroje. Když se podíváme na technické řešení, tak je z toho vidět, že se do Japonska dodávají tiší, tiší vlaky než po Evropě nebo v Německu. To není technický problém, to je otázka politické vůle. Tam jsou přísnější zákony než v Evropě, tak to dělají. Tam ty normy plní a tady ne. To je podobné jako u emisí. Ve Spojených státech to bylo u dýzlu přísnější, proto tam dodávali lepší auta, taky lépe podváděli. Možnosti tu jsou. Švýcaři už jsou tak daleko, řekli, po roce 2020 to bude zakázáno. A když polský průmysl, který vyrábí nákladní vagóny, a ten koridor Rotterdam-Janov je nejdůležitější, kdyby z toho měly být vyňaty, tak ať dál staví ty hlučné, vyrábí hlučné vagóny. Pokud se chtějí účastnit, tak by měli přece také tu výhodu, kterou zmínil pan Hecht. My jsme dlouho bojovali v EU a prosadili jsme, že modernizace náhladních vagónů dostane 260 milionů až 20 může být podpora z evropských zdrojů. To byl dobrý průlom, o to jsme dlouho bojovali, ale peníze určité země, určité společnosti vůbec ani nenárokují. Vedlo by to k jejich konkurenceschopnosti a bylo by to správné řešení. Chtěl bych připomenout, jak je hluk vnímán. V Německu byla žaloba, protože nějaký obyvatel žaloval, že v poledne děti křičí na hřišti a chtěl od jedné do tří to hřiště nechat zavřít, aby tam děti nemohly jít a hlučet. Naštěstí to neprosadil, ale jestliže tohle jsou naše problémy a nikdo se nebude starat o hluk ze silnice, železniče a z letadel, no tak můžeme pochybovat o zdravém rozumu. A poslední věc, bylo to zmíněno v Polsku, že je to sedmkrát dražší když by se sanovaly, modernizovaly vlaky. Myslím, že ta cena není úplně v pořádku, já mám jiné informace, ale kladu si otázku, proč to tak je. E, v Polsku není mýto na silnicích. My máme v Evropě povinné to na kolejích, každá eh, lokomotiva to platí. Když uměle zlevníme dopravu po silnici a uměle zdražíme po železnici, no tak ta kole, ty železnice nebudou mít konkurenci, nebudou být konkurenceschopná. To by se dalo nějak zvládnout, byl by to ekonomický impuls, dalo by se to vyřešit rychle, tímhle směrem bychom se měli ubírat. Když tam bude, když bude vůle, můžeme značně omezit uh, hluk a lidi si budou méně stěžovat, ať už u silnic nebo u kolejí. Tak, hlásil jste se, tak prosím. Já bych odpověděla na otázku pana předsedy, proč ty náklady jsou tak vysoké. My máme monobloková kola v Evropě a co se týká těch kompozitních brzd, abychom je eh, mohli montovat, tak by se všechna ta kola musela vyměnit. Souhlasím, když hovoříme o nových vagónech, tak souhlasím, ale když máme vagóny x let staré a měnit na nich teď kola, aby se tam dali montovat ty nové brzdy, no to je nesmysl jenom postupně se ty staré vagóny mění za nové. Děkuji. Dobrá. Teď ještě jedna věc, protože to dopoledne zaznělo. Jde tedy o snižování eh, luku, ale mluvilo se o tom, že ve Švédsku a Finsku by to mělo nefungovat, bylo by to nebezpečné s ohledem na klimatické podmínky. Začneme tak, jak jsme měli to pořadí. Nejdřív pan Eberle, prosím. Děkuji. To je fyzika, jak se měří zvuk. Na hluk se ptáte a to je subjektivní. Je tady zatížení a tady vidíme, že v průběhu let reakce u silnic a železnic je stabilní. To vyplývá z anket, ten procentuální podíl lidí, kteří se cítí rušení, je eh, víceméně konstantní, ale jiné dopady hluku, ty pak už nesouvisí se subjektivitou, ale s fyzikou. Hladina hluku, rušení komunikace, rušení spánku, zvýšení rizika infarktu, to je prostě fyzika, to se měří. Otázka efektivních opatření. Nedělat proti hluku nic stojí spoustu peněz, 40 miliard po celé Evropě, 10 miliard v Německu. Jaké jsou nejefektivnější metody, jednoduše řečeno, čím dřív se při plánování vnímá riziko hluku, tím je ta prevence levnější. Když máme hlukovou situaci třeba na silnici, tak spontánně mě napadnou dvě věci. Hlavní problém jsou hlavní silnice uvnitř obcí, tam je snížení rychlosti. První, co člověka napadne, když máte 30-kilometrový eh, limit, tak se v noci doprava nezhroustí a vedne taky ne, nestojí to skoro nic a vede to k snížení hluku na polovinu. A tím se sníží i taková ta nárazová hodnota hluku. Další věc jsou ty nízkohlukové povrchy. Na silnicích tady jsme eh, dosáhli značného pokroku a ty materiály jsou uh, připravené k používání, může to opět snížit až na polovinu ten hluk a náklady jsou nevelké, náklady jsou vyšší o zhruba 10 Otázka i mobility, když se řekne, že hluky jsou vlastně působeny kontaktem pneumatik se silnicí, tak eh, mimo obec e-mobilita, elektrická auta vlastně neznamenají žádnou změnu, možná v případě nákladních eh, vozů uvnitř obcí je to něco jiného, tam ty efekty jsou, ale aby e-mobilita to vůbec změnila, to si nemyslím. Čím nižší rychlost, tím větší vliv má e-mobilita. Co se týče měřících eh, předpisů pro vozidla, Tady se dost eh, jako podvádělo eh, do roku 2014. Od roku 2014 se sice stále ještě podvádí, realita neodpovídá tomu, co se objevuje ve zkušebnách nebo co se naměří ve zkušebnách a i tady Evropská komise se snaží vytvořit nové předpisy tak, aby se překonaly ty mezery, e, protože mm, e, i ty... Vielen Dank. Děkuji mnohokrát a Markus Hecht. Neslyšíme, bohužel, mikrofon. Promiňte. K zatížení hlukem těch 55 decibelů jsou hodnotou, která již je relativně hlasitá, to znamená, už to může obtěžovat obyvatele, ale viděli jsme z části, že někdy 30 deci, i když někdy je to 30 decibelů ale lidi to ruší, kdybych se orientoval na tyto hodnoty, tak bych mohl velice rychle dospět k výsledkům, eh, kdybych vedl tedy zásadní diskut, protože když budu jenom v základně diskutovat o tom, kdo co dělá, jak, tak se dá diskutovat nekoneč, do nekonečna, ale měli bychom se orientovat podle té měřící hodnoty, podle toho limitu 55 decibelů, abychom měli úspěch. Když to nechci protahovat a spožďovat, tak začnu tam, kde je to možné. To je můj osobní názor. Co se týče nákladů, náklady jsou otázkou kompetencí. A náklady na snížení hluku můžu zabalit do dalších věcí. Například u letectví je to běžné, že když plánuju letadlo, mám pět hodnot, eh, s kterými pracuji. To je počet sedadel, dosah, eh, spotřeba kerozínu na kilometr hluk a náklady. Náklady jsou jasné na začátku a já musím přizpůsobit hluk těmto nákladům. A můžu to udělat i na železnici, když si vezmeme polský příklad. Když budu provozovat železnici tak jako doposud, v posledních 15 letech jsem přišel o 50 trhu, no, tak mohu dále tedy při, se ztrácet tuto pozici, ale mohu dělat inovativní záležitosti, které mi dají k dispozici větší podíl na trhu jako ku příkladu deskové brzdičky, eh, snižují náklady a tím pádem vyřeším i problém hluku. Předpokládám však, že vagony v Polsku mm, mají, jezdí ročně 20 až 40 tisíc kilometrů a to ty deskové brzdy, ta destičkové brzdy nepřichází v úvahu. Eh, to znamená, že abych zůstal konkurenceschopný, musím zvolit jinou možnost. A v Polsku například další opatření nedělají se neop... rekuperativní brzdy se tady nezavádí. E, týká se to také eventuálního opotřebení brzdového obložení. E, Češi dělají něco podobného kolem 50 Hz, kdy rekuperují, což omezuje opotřebení toho brzdového obložení. A to také pomůže. Když eh, myslím jenom náklady, hm, tak tím můžu umrtvit prostě veškerá opatření, která jsou možná. Eh, čili musím brát ty náklady celkově. Když chci zvýšit podíl na trhu ze strany železnice, nemohu hluk pojednávat separátně, ale v celém balíčku. Eh, co se týče dále těch hm, brzdících mechanismů litinových a kompozitních, protože tady se mění brzdná hodnota a zejména těžké vlaky Eh, které jezdí pod průměrnou eh, rychlostí, mají úplně jinou rychlost brždění než jiné vlaky. A když řeknu, že bych chtěl mít vlaky se všemi, aby se všechny vlaky dodržovaly stejné předpisy, no tak to by nebylo možné, to bychom ztroskotali. Eh, je třeba, abychom samozřejmě měli jiné předpisy na brždění u kompozitních brzdných systémů a u litinových. Tady je třeba vždy eh, to mm, rozhodovat specificky. No, Finsko a Švédsko. Já znám situaci docela dobře na severní ve Finsku, kde nedošlo k elektrifikaci a jsou tady poměrně slabé dýzlové lokomotivy, velice těžké vlaky přepravující zejména dříví a brzná schopnost těchto vagonů je poměrně špatná. A pak tady jsme konfrontováni s tou situací, že tam je litina vhodnější Hmm. ale to je způsobeno různými charakteristikami lpění. Eh, příklad. Ruské vlaky, eh, ty už 60 let mají kompozitní materiály a ty i ve Finsku mohou jezdit, ale tam jsou zase pro ruské vlaky jiné brzné předpisy. A tím pádem tady mohou jezdit, ale nevím, jak je to ve Švédsku. Pro Finsku bych řešení měl. No, tak to je báječné, když vy máte řešení. Prosím, a nyní pan kolega z Polska. Nie chciałbym tutaj, żebyście Państwo odnieśli wrażenie, że... Abych nerad, abyste měli dojem, že Polsko nedělá nic, co se týče protihlukových opatření. Zcela naopak. Všechny nově vyráběné vagóny jsou vybaveny odpovídajícími kompozitními prvky a to udržuje hladinu hluku na nižší úrovni. Problém, který máme, je ve zdrojech financování protože tato operace je velice objemná. Pokud vím, financuje Evropská unie jenom výměnu kompozitních brzdných systémů, ale nikoliv výměnu kol. Když však by se zavedla úprava TSA, i pro nové vagóny, pak by náklady činily 89 milionů ročně. A pak by náš takzvaný eh, rolující materiál byl také v roce 2020 na dobré úrovni. A ročně to je 7,5 milionu euro. Eh, pro, pře, Rád bych ještě upozornil na jednu skutečnost. My bojujeme proti hluku, ale finanční prostředky, které máme k dispozici, jsou omezené a konkurenceschopnost naší eh, železnice se stále snižuje. A jak jsem řekl, eh, panují tady obavy, že silniční doprava převálcuje železnici. Děkuji vám mnohokrát a na závěr Kalon Toman. Děkuji. Před mnoha lety jsem se účastnil zasídení blízko Bukurešti, to bylo než Rumunsko vstoupilo do Evropské unie. Oni byli velice pozitivní, co se týkalo letiště a říkali, to je symbol propojení Rumunska se světem, bla, bla, bla. O pět let později se stali opravdovými Evropany a stěžovali si o, na hluk z letadel. Musíme pochopit eh, tento vztah, tuto relaci, protože když činíme rozhodování o schvalování nové ranveje nebo velikosti letiště, musíme vědět, jakým způsobem vytvořit tu vhodnou rovnováhu mezi hospodářským užitkem pro dotyčné město či region a zároveň ale zohlednit obavy místního obyvatelstva. To vůbec nemluvím o zdraví, protože někteří lidé křičí, ale jiní sousedé jsou tak relativně spokojeni, čili já nevím, jak získat tu, tuto eh, rovnováhu eh, pro trvale udržitelné rozhodování. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že to byla velice zajímavá diskuze, zajímavé otázky, zajímavé odpovědi. A tím pádem jsme uzavřeli naše téma, ovšem budeme se jim jistě zaobírat i nadále, protože celá řada druhů dopravy bude mít budoucnost, jenom budou-li schopni bojovat proti hluku a budeme-li schopni nalézat také schudná řešení. Myslím si, že hlavně to bude mm, záviset na politické vůli. Samozřejmě jednáli se o financování, mm, já se vždycky, už jsem tady zmínil mítné, proč prostě na silnici není mítné na železnici. Ano, tady bychom mohli mít finance, to máme velmi dobrý příklad, co například vyděláváme díky provozu nákladních vozidel po silnice, to by byly, to jsou miliardové částky. A kdyby se to dělalo v Polsku, tak by se tady našly výborné možnosti financování. Takže nehleďme jenom na hluk, ale podívejme se na to se širší perspektivy, protože my chceme zabezpečit mobilitu, ale chceme také chránit klid klima a zdraví lidí. Tím pádem jsme teď uzavřeli toto téma. Děkuji mnohokrát srdečně a my budeme hned pokračovat v našem programu. Bericht, den Rád vás požádal, abyste se usadili, protože ještě máme další bod, o kterém budeme diskutovat. Než začneme s posledním bodem pořadu jednání, tak bych ještě chtěl pohovořit o úplně jiné věci, protože dnes tady mezi námi je někdo, kdo tady absolvuje poslední své zasedání v Evropském parlamentu a to je Levento Beze, který tady čtyři roky skvěle pracoval a byla to výborná spolupráce a teď nás bude opouštět. Je, to k neuvěření, ale je tomu tak a Přesto bych rád ještě využil příležitosti a srdečně poděkoval kolegovi za vynikající kompetentní spolupráci. A bylo to nám potěšením, měli jsme také hodně práce, ale bohužel už to dál nejde. A do budoucna přeji vše dobré i nadále a doufám, že se někdy zase uvidíme. Hodně úspěchu. is yeah, but thanks a lot. Tak, děkuji. Mohla by to být chyba. Luke Willems a Jan Malina, eh, to jsou kolegové, které jsme pozvali. Luke Willems je eh, eh, vedoucí, je Deputy Secretary eh, v Beneluxu a Jan Molema je šéfem eh, oddělení pro vnitřní trh Beneluxu. Mají oba 20 minut, máte slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za pozvání, eh, je nám ctí že jsme byli pozváni zde do vašeho výboru transport. Rádi vám předložili výsledky naší Eh, zprávy o nákladní dopravě a myslím, že tady máme pár dobrých věcí, které jsme našli během naší studie a rádi bychom se s vámi o tomto s tím, o to podělili. Tady obsah. Krátký úvod ehm, děláme. Ehm, Benelux pořád ještě existuje, dál něco o významu dopravy pro eh, Benelux, pak nějaké výsledky které vyplynuly ze zprávy Beneluxu a pak se podíváme dopředu, co budeme dělat a závěry. Několik závěrů. Benelux je eh, živou laboratoří eh, pro regionální spolupráci v Evropě. A další slide. jsme eh, mezivládní organizací mezi třemi zeměmi Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. A eh, podporujeme regionální spolupráci. To je jádrem našich eh, aktivit a toto dobře děláme v enluxu a ta regionální spolupráce v posledních 70 letech tady byly velké příležitosti pro průmysl a občany našich zemí. Tady to nebudu brát detailně, ale celý ten šengenský prostor, Dali se to potom se k tomu přidalo Francie, eh, Německo a tak dále, vy všichni historii znáte. V roce 2012 se vlády rozhodly vytvořit eh, novou smlouvu o Beneluxu, eh, Unie Beneluxu a tato nová smlouva byla přinesla novou spolupráci mezi třemi zeměmi Beneluxu. Prvním cílem této spolupráce Beneluxu je prohloubit spolupráci mezi o němi třemi zeměmi, ale za druhé také posílit eh, roli průkopníka eh, v našich těch zemích, kterou stále hrajeme a hráli jsme eh, v Evropě, v celém jejím vývoji. A s tou smlouvou už nejde jenom o ekonomické záležitosti, jde o dovršení jednotného trhu a také o zabezpečení, o zajištění bezpečnosti, spravedlivého udržitelného vývoje a důležité je zdůraznit, že máme pět institucí, nejdůležitější je náš výbor ministrů a sejdou se v prosinci a budou mluvit o našich ročních projektech. Jsme tedy eh, jako eh, v dopravní sektoru v Beneluxu velice aktivní a ta regionální spolupráce eh, je stále podpořována. Chceme musíme podpořit samotný jednotný trh. Naše tři země mm, eh, jsou takovým logistickým hubem pro Evropu. Mm, eh, mm, máme eh, spolupráci mezi letišti, přístavy a jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, zúraznit, Tak, toto je tajemství, které se udržuje v Bruselu, to je článek 350 smlouvy eh, evropských smluv. Země Beneluxu eh, budou pokračovat eh, v rozvoji jednotného trhu, protože to bude také příspěvkem pro ostatní členské státy. Toto opatření má velký význam pro země Beneluxu a Ehm, pokud se nám nedostane podpory z ostatních zemí, tak nebudeme schopni toto eh, implementovat a otestovat. Tak například ehm, tady ehm, máme kabotáž pro nákladní dopravu v Beneluxu a to je ještě předmětem, předmětem striktních podmínek v Evropské unii. 44 tun místo je povoleno, Uvidíme to ale v detailu toto procento se nebude zvyšovat, tak jak se zvyšuje eh, efektivita tohoto nákladní dopravy. V roce 2014 se předseda tohoto výboru, eh, Franz Timmermans, eh, s námi setkal, padlo rozhodnutí, aby kontejnery mohly překračovat tyto hranice zemí Beneluxu. A na konci minulého roku výbor těchto ministrů podepsalo rozhodnutí mít delší a těžší tyto vozidla, která budou překračovat hranice. Toto bylo také důležitou přínosem pro průmysl. Takže jsme potěšeni, že teď můžeme předložit naši studii a rozhodnutí našeho výboru ministrů prostudovat nákladní dopravu a poskytnout nějaká čísla. Takže předám slovo kolegovi, panu Molemovi, který vám předloží výsledky této studie. Yes, this work. Um, thank you, uh, Luke, and um, uh, some uh, Děkuji, ano, já vás vám ukážu první eh, výsledky této eh, zprávy, jak říká titulek. Eh, doprava je zásadní nejenom pro země Beneluxu, ale pro dobré fungování a pro logistiku pro celého Evropského unie a jednotného trhu. Tady z toho, to vidíte dobře na dalším slajdu, zde vidíte takovou mapu Evropy, ohnisek, máme tady pár informací. Jednak vidíte obrovský v černé, černé oblasti, které se rozprostírají po zemích Beneluxu, což znamená, že je tady obrovská dopravní logistická aktivity s tím spojené ve velmi malé oblasti Evropské unie. A také nám to ukazuje, o co tady jde. Tady jsou e, různé e, lokace, ekonomičtí hráči a investice do ekonomiky. A toto nám dává takový celkový obraz obrázek, proč jsme začali s naší studií o bok pohybu nebo toku zboží. Je tady pár důvodů, pro které jsme měli za prvé zvýšená poptávka našich členských států, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, ale také regiony v Belgii. Ty vidí příležitost, vidí tady možnosti inovovat trh rychleji, než jak s tím může držet krok jednotlivé nařízení, a nebo i v nařízení Evropské unie a e, zboží nebo tok zboží se zvyšuje, velice rapidně se mění, jsou to nové dopravní prostředky, které e, se e, zavádějí a zase ty tam nařízení to nemohou celé pokryt a my jsme tady udělali pravidla, jak bylo řečeno předtím, stanovili jsme pravidla pro oblast Beneluxu, tak to musíme udělat na základě faktů. A proto potřebujeme informace o toku zboží v zemí Velnuxu a také eh, kontakt s našimi, nebo mezi našimi sousedními zeměmi. Když se podíváme na první nálezy, v evropském kontextu, další slide, tady to máme, v evropském kontextu Benelux malá plocha 1,7 celé zeměpisné oblasti. Mm, a když se ale podíváme na tok zboží, který se pohybuje přes zemi, tak HDP eh, je trojnásobek, eh, mm, eh, když to srovnáme s velikostí zeměpisné plochy, 7,9%. A tady máme, co to znamená tedy pro evropské dopravní prostředí. Na pravé straně uvidíte pozemní, 78% no, no, evropského pozemního loďařství, to to tady jde eh, přes Benelux. Z toho, co jsme slyšeli předtím, eh, si můžeme eh, vytvořit takovou vlastní živou laboratoř. Jsou tady pravidla, která mají inovovat toto rodařský průmysl. Toto je velice zajímavý způsob, jak by Benelux se mohl pokusit vyřešit tři, čtvrtiny výzev, před kterými stojí Evropská unie. A proto se o to s vámi nechceme podělit. Ještě pár dalších čísel. 24% ehm, nákladního letectva, eh, nákladu eh, v letectví, eh, to je taky zásadní číslo, mořní, námořní doprava 21%, všechny tyto oblasti, které jsme dosud nebyli aktivní, ale rádi bychom spolu s ostatními členskými státy začali být aktivní a chtěli bychom to sdílet také s našimi evropskými partnery. Takže, když půjdeme kousek dál, to jsou závěry zprávy. Tak, když to zasadíme do evropského kontextu, tak víceméně víme, kde se pohybují ty hlavní toky. Musíme vědět, přes které hranice to přechází. A pak eh, vidíme ty, ty závěry, které jsou eh, překvapivé. To nejvíce překvapivé je, když se podíváte na silniční dopravu, kde jsme byli dost aktivní a to se zakládalo spíše na takových ad hoc hm, rozhodnutích tak závěry z této zprávy nám ukazují, že 76 ehm, silničního provozu začíná někde v Beneluxu, pak to jde přes hranice, ale zůstává to v oblasti Beneluxu. Takže znovu, důvod eh, proto být aktivní eh, jako mm, legislativci, abychom se chopili iniciativ, zbavili se určitých bariér a překážek eh, v oblasti Beneluxu. Tady vidíme ten slide, který k tomu patří. třetí části těch závěrů, výsledků, které chceme dnes prezentovat. Jsme mezi deseti eh, nejvyššími, eh, na indexu mezi deseti nejvyššími. Tento rok Lucembursko se dostalo, Celusko se dostalo na druhé místo, Nizozemsko na třetí a Belgie na šesté místo. To se trošku mění ale stabilním faktorem je náš hlavní eh, soused Německo, který je konstantně na, místo, na místě číslo jedna od roku 2014, ale není to překvapení, je to hustě osídlená oblast, ekonomicky aktivní oblast, eh, tady musíme být silní v logistice a v dopravě, abychom udrželi náš eh, jednotný trh. Velkou výzvou bude to, jak toto všechno udržíme, tak aby se ten tok zboží zvyšoval. Prognozy říkají, že se to zdvojnásobí, možná strojnásobí do roku 2030. Takže musíme učinit kroky, abychom zachovali tuto pozici. Jak budeme využívat eh, výsledku této studie? Máme tady několik možností. Toto bude založeno na výměně osvědčených praxí a nejenom v rámci zemí Beneluxu, ale i s našimi partnery. Příští týden eh, budeme mít summit Beneluxu. Pozvali jsme mm, na eh, Švéd, země, sousední země, abychom si pohovořili o prvních krocích na vysoké úrovni. Budou tady pilotní projekty. Je tu několik pilotních projektů, které už se chystají, týkající se silniční dopravy. A pak je tu mm, možnost, jak jsem říkal, na základě Evropské smlouvy mm, uzavřít právní e, dohody, mm, e, které by mohly umožnit, usnadnit e, naše řeš, další řešení a pokud eh, povedeme diskuze s našimi ministerství, tak to by mohlo vést k tomu, že tady bude nové slu- eh, nová skladba v tomto evropském prostředí. Bude to nově vypadat. Výzvy. Výzvy, které sdílíme s Evropou na základě této zprávy, jsou dost zjevné. Viděli jsme, eh, že tady máme obrovské toky na našem území. Mnozí z vás zažívají každodenní zácpy um, pak takovéto zácpy máme kolem velkých přístavů, kolem velkých měst. A musíme posunout tyto e, typy dopravy. Není ještě jasné, jak tento model bude vypadat, ale musíme to urychlit a na tomto pracujeme. Cíle spožené s udržitelností ještě zdaleka jich nebylo dosaženo. Tady o tom musíme mluvit a to je také na Evropské agentě digitalizace. Inteligentní dopravní systémy. Toto už bylo eh, zavedeno. Možná to bude součástí řešení. Je pravděpodobné, že eh, tady budeme mít daleko více eh, nových materiálů, ale tím, že budeme vy, eh, používat nové inteligentní systémy, tak můžeme eh, tyto kapacity eh, optimovat. Pak nové typy dopravy. Před deseti lety tady si nikdo nemyslel, že by se mohly používat drony aktivním způsobem v sektoru dopravy. Dnes máme e-commerce a máme tady masivní nové typy v dopravy v Beneluxu a plánuje se, že se budou využívat nové dopravní cesty. Možná ještě pár krátkých zpráv nakonec. Eh, CO2 emise eh, z dopravy, eh, to jede dolů, v posledních letech se to stabilizovalo, což jsou dobré zprávy, ale zůstává to, mm, nesmíme zapomínat na to, že se tady navyšují objemy zboží, mm, které se očekávají. Když se podíváme trošku dále dopředu, tak toto jsou prognózy dvou hlavních přístavů v oblasti Beneluxu, Rotterdam a Antwerpy. Jak jsem říkal, asi roku 2013 budeme mít 235 milionů tun, eh, stoupne to z 235 na 400 milionů eh, v roce 2030 to je takový nízký odhad a to znamená, že musíme vytvořit přesun těchto typů dopravy. Půjde to ze silniční dopravy, tady to půjde z 55% na 35% a na Antwerpy to bude znamenat navýšení eh, pozemní dopravy z 35% na 42%, takže posun nebo přesun z železnice na vodní dopravu, to je zjevné. A tak Eh, ta oba scénáře eh, zdvojnásobí eh, využívání železničních cest. Předběžné závěry a možná ještě něco, co bychom si mm, mohli pak zapamatovat na tomto fóru. My jsme takovou živoucí laboratoří pro Evropu. Kdykoliv přijdeme s nějakými inovativními nápady nebo s něčím, co bychom mohli realizovat dříve, než eh, jak se to děje v Evropě, tak o to se rádi podělíme. Ehm, ty lekce se s vámi podělíme, řekneme vám, co funguje dobře a co ne. Eh, mohli bychom být využít jako taková rychlá eh, cesta pro rozhodovací procesy. Můžete nás použít jako platformu pro ehm, implementaci věcí na mnoha rovinách. Mm, mm, my jsme dost malá, malé země, země Beneluxu a je to velice vhodné. Ehm, hodí se to, když se podíváte na různé definice, když se to, tyto věci a nařízení interpretují, tak tady se to interpretuje eh, stejným způsobem na tom malém prostoru. Tak to byl takový malý závěr. Úspěšná spolupráce regionu Berluxu a doprava eh, udržuje Evropu v chodu. A tímto hm, bych vám rád poděkoval panu předsedovi za to, že mi dal čas a hm, budu se těšit na plnou diskuzi. Děkuji. Děkuji a teď otevírám diskuzi. No. yes. voorzitter, Ik, zat even naar eh, George Bach. Děkuji, pane předsedo. Teď se dívám na pana Bacha, protože on je intelektuálně mimořádný. Děkuji za prezentaci této studie. Za prvé chci srdečně poděkovat. Už jsem si přečetl koncept té studie a stále jsem ještě pod dojmem toho dojmu přehledu o části Evropy v sektoru dopravy. příštím roce se odebereme do Pobaltí, ale když jsme teď v Beneluxu a vy jste teď tady v Bruselu, tak přirozeně si můžete učinit určitý dojem. Já si myslím, že ta studie poskytuje dobrý pohled na to, co se obecně v této části Evropy tak děje. A mám pár otázek. Za prvé, ta zpráva tak trochu flirtuje se severním porýním Westfálskem. Formele Benelux uh, eh, eh, lid. En, uh, gaan... To je v podstatě čtvrtý neoficiální člen Beneluxu. A co tam tak děláte? Napojí se na Benelux? Nemyslím oficiálně, ale reálně stane se to součástí té evropské transportní politiky? Druhá otázka. Onen mítný systém. Belgická vláda zavedla mítný systém a mohu říct, že ten je ještě horší než německý ve vztahu k Nizozemsku ve smyslu inteligentního řešení. Bude něco jako mítná politika jednotná pro Benelux? Vidíme, k, jakému, k jakým problémům vede belgický přístup v Jižním Nizozemsku. Dnes ráno jsme hovořili, hlasovali o té zprávě z vlastní iniciativy a tam se objevila ta lehká vozidla v diskusi. Tehdy jsme si žádali nějaké číselné údaje od Evropské komise. Co ta lehká vozidla dělají? Máte vůbec nějaké doporučení nebo jak to s nimi je? A pak téma regionálních letišť. Jsou regionální letiště v Beneluxu taková, že pokryjí jsme náklady? No, možná bychom zatím prozatím mohli skončit. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za toto nesmírně zajímavé stělení. Eh, já jsem se chtěl zeptat na to, co navazuje na předešlou otázku. Co se týče vztahu a vyjednávání, které máte s Severním Porním Vestfálskem, eh, se dají pochopit jako Mm, určitá objemová jednotka. Chci vědět tedy, zda jste dosáhli pardon, zda máte kontakty či specifickou spolupráci eh, se severními regiony Francie. Já vím, že to je eh, velká oblast, ale je to hned pod, Demelux, eh, pod Beneluxem, takže by to bylo také logické spojení. A zda tedy eventuálně se hovoří také o tom kanálu Senesko zda by to znamenalo určitou příležitost, která by pro vás mohla být relativně významná. A eh, teď se chci zeptat ještě na jednu věc, která kterou se zaobírá hodně lidí i ve střední a východní Evropě, co se, ale tedy v rámci v mezinárodní dopravy. Eh, eh, čili využívání lehkých vozidel v mezinárodní dopravy. Možná, že potom budu mít ještě nějakou jinou otázku. Děkuji a nyní George Bach. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k gratulace mého kolegy eh, Kam, Vim Kamta, abych poděkoval kolegům z Lucemburska za jejich práci. Je to nesmírně důležitá práce, která jde hluboko do tématu když se na to podíváme podrobně, vyplývá z toho pro nás celá řada závěrů. A já bych chtěl navázat na to, co řekl můj kolega Rekampe. A sice otázka mítného a samozřejmě také otázka, zda si dokážete představit, že by navzdory tomu mohlo dojít ke společné iniciativě. Další otázka. E, vy máte Eh, velký počet čísel, co se týče zaměstnaných v dotyčných sektorech. A kromě toho, jak si dokážete představit spolupráci, co se týče kompetencí ve vzájemném uznávání těchto kompetencí a vzdělávání v tomto sektoru, protože mám pocit, že zatím to každý dělá sám pro sebe v té oblasti logistiky. Dokážete si představit ještě užší spolupráci a má poslední otázka se týká infrastruktur. Existuje celá řada obnov infrastruktur, aby byly energeticky účinnější, nějaké ty mm, eh, parky, eh, ply, splinovací zařízení u mm, kotvení lodí a tak dále. Dovedete si představit také nějaké infrastruktury pro nové formy, které jste tady představili vy? A teď si dovolím zeptat se i já, co se týče těch gigalinerů, těch monstrózních traků, těch ohromných nákladňáků, jakkoliv je budeme jmenovat, existují její studie jednoho ústavu, která říká, že to by znamenalo ohromný přesun nákladu z železnice na silnice, ale my to nechceme. Hmm, teoreticky se argumentuje s tím, že dva že zase, pod, když se připustí tyto gigalinery, no tak místo tří aut pojedou dva. Ale když budeme mít tako, tak veliké nákladní vozy, měli bychom problémy na silnici. Máte tady nějaké konkrétní zkušenosti? Samozřejmě se jezdí hodně na prázdno, protože je to tak levné. Ve Švýcarsku se nejezdí na prázdno, protože to mítné je tak vysoké. Máte nějaké výzkumy z této oblasti? A samozřejmě nás zajímá rozdíl mítného eh, v zemích Beneluxu a v zemích sousedících s nimi, protože Francie má například rozdílný systém pro osobně nákladní automobily. Hmm, eh, je to proto, že nejenom levné je mítné, ale že levnější je i benzín. Já vím, že celá řada automobilů jezdí tankovat jinam a jezdí třeba přes Německo do Polska, protože je pro ně benzi, eh, pardon, nafta levnější. Raději jezdí oklikou, aby nemuseli tolik zaplatit ani za palivo, ani za mítné. Považujete to stále ještě za výhodu, že vy to uměle udržujete levné? A potom, jak nakládáte se svými sousedy? Ehm, máte nejenom země Beneluxu jako takové, máte Německo, Francii a Dominik Rike mm, už se ani netroufal to zmínit, jak je možné udělat spojení z Bruselu do Valencienu, kde je Evropská železniční agentura. To by přece šlo o hodinu zkrátit. Kdyby se o 800 mm jenom oddálil trávník od kolejí. A mohla by tady existovat nějaká iniciativa tří států, nebo je třeba u Levenu dělat tu velkou objížďku, stojí to všechno peníze, zatímco na eh, silnici zde okamžitě dostanete od tu tam. A to samozřejmě stěžuje eh, ještě hm, konkurenceschopnost železnice. V Bruselu celá řada zaměstnanců jednou za měsíc jezdí z parlamentu do Štrasburku vlakem a ten vlak je katastrofa. Já jsem s tím ještě nikdy nejel, ale už jsem slyšel takových takové řeči, není tam žádný délní vůz, čtyři a půl hodiny se jeden. Gibt es da nicht eine gemeinsame... Eh, existuje nějaká společná iniciativa zemí Beneluxu? To by přece bylo báječné, kdybyste to mohli udělat, abyste se prostě snažili jednat se svým sousedem. Mm, Vileme, teď si musíš ještě poslechnout. Není možné, aby si si teď bavil se svým sousedem, protože jsi se zmínil o Vel Baltica. Vel Baltica to je společný podnik tří států, eh, jsou velice suverénní, sloučili se, nebylo to jednoduché, ale Rail Baltica, to by mohlo být příkladem, vzorem, abychom se eh, lépe dostávali z Bruselu do Štrasburku. Tak prosím, máte slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Drazí členové parlamentu, děkuji vám za vaše otázky. Nejprve odpovím na otázku spolupráce mezi zeměmi v sousedství Beneluxu se Severním Porodním Westfalskem. Máme vynikající spolupráci to ukazuje nová Beneluxová dohoda, která je v platnosti od roku 2012. Máme také politické prohlášení mezi našimi třemi vládami a vládou Severního Porní Vestfalska právě k otázce kooperace. Minulý týden v Lucemburku zasedal výbor generálního tajemníka eh, pro dopravu ve všech tří státech, samozřejmě společně za přítomnosti zástupců ze Severního Porní Vestfálska. Například budeme diskutovat tato doporučení se našimi sousedy ze Severního Porní Vestfálska. Co se týče, pana Riko, naší spolupráce s Francií v oblasti dopravy, to je na úrovni silničních inspekcí. Tady máme výbornou spolupráci v rámci boje proti sociálnímu dumpingu. Tady máme výbornou spolupráci, ale není to spolupráce stejné eh, povahy jako naše spolupráce s Vestfálskem. A teď, abych se dostal zpátky k vaší otázce týkající se mítného a nízkých cen, či uměle udržovaných nízkých cen. Toto je opravdu nejobtížnější téma pro země Benelux, Beneluxu, protože my máme klasickou mezivládní spolupráci a jednotlivé vlády mají různý názor. My máme náš osobní názor, jakým způsobem bychom mohli něco vytvořit na ben, úrovni Beneluxu, ale každý na to nazírá jinak. A jenom zaměstnanci můžeme říct si, OK, tady je jiný názor, <clears throat> ale tady je zapotřebí skutečně politické vůle, aby se něco takového vytvořilo. <clears throat> ale co budeme příští týden, čím se budeme zaobírat, je zavedení systému eh, nízkých cen na úrovni Benelux. Ale když se podíváme na belgickou úroveň, ti samozřejmě také kooperují se nizozemském, lucemburském, se severním porním vesváskem. A my se tak díváme okolo a vidíme, že tady jsou i negativní jevy, není to všechno jenom pozitivní, ale trvale udržitelná doprava je nesmírně důležitá, ale neexistuje dohoda na vládní úrovni a myslím si, že vedeme stejné diskuze, které vedete tady v Evropském parlamentu. Co se týče vaší otázky ještě jedné a potom dám slovo kolegovi Janovi Molmovi co se týče těch obrovských nákladáků, těžkých. Často diskutujeme o tom, o čem diskutujete i vy v parlamentu, o čem jste diskutovali v roce 2014. My na, Beneluxu, na úrovni Beneluxu máme dvě rozhodnutí. Za prvé, na úrovni Beneluxu, co se týče přes hra, překračování hranic těch hodně dlouhých nákladních vozů, a to podepsalo se s panem Timmermansem, tady se umožnil přejezd těchto těžkých vozidel přes hranici. Co se týče těch ekotracků, <clears throat> tady máme rozhodnutí z minulého roku, eh, učiněného radou ministrů, eh, umožňující pohyb mezi Beneluxem a Belgií. Například na letišti v Lieži mají zájem aby v noci existovalo spojení s Nizozemskem a určitá průmyslová odvětví by to taky raději využívali v noci. Mm, čili o tom se taky bude diskutovat příští týden na úrovni našich generálních tajemníků a ministerstev dopravy, aby se vytvořil příslušný rámec pro organizování této záležitosti, ale samozřejmě za dodržování, striktního dodržování podmínek a zaznívají samozřejmě argumenty pro i proti. Ale, založen, ale v souvislosti se zkušeností s Nizozemskem musíme říci, že to bylo pozitivní. A teď předávám slovo mému kolegovi. Yes, um, I think if I look at the list, there's uh, the... Ano, děkuji. Když se podívám na dodávání malých balíčků těmi miniveny, tak a to je to, co říkali páni kolegové, to je zase obsaženo, to není ani v této zprávě, to bylo popsáno, ví se o tom, že je nedostatek dat o tom, údaj o tom, co se děje. Každý vidí, že se tady objevuje více těchto zásilkových vozů a eh, zvýšil se e-commerce. Eh, nebo to bylo zapříčiněno novým systémem v Belgii, mítného. A protože tady nejsou žádná, žádné údaje, a to je jeden ze závěrů této zprávy, že jsou tu země, které by měly ty statistické systémy se dostat dohromady a měli bychom nějakou interpretaci toho, o čem mluvíme, co to je takový to mini eh, zásilkový vůz, no minivan. To tady ještě není, ale mm, jasný závěr je, že bychom měli mít takový follow-up této studie, získat e, tyto údaje a řekl bych, že to bude stejné pro zbytek Evropy. A možná pro Eurostat by to mohlo být něco, čím by se mohl zabývat. A měl by se začít jasnými definicemi. No, to nás hned asi neuspokojí, ale alespoň tímto budeme definovat problém a to je začátek. A když mluvíme o alternativních palivech, otázka, jestli tady, co můžeme udělat s alternativními palivy. E, tato studie to o tom přímo nemluví, ale jasně se říká, že je to udržitelnost vozidel, že musí jít nahoru, abychom dosáhli cílu e, snižování emisí CO2, ale od minulého roku mm, existuje jedno doporučení z Beneluxu, které tématu alternativní paliva. Jde o čistou dopravu v Evropě. Mm. A bylo řečeno, že země musí eh, vypracovat národní akční plány, které předloží v příští měsíci, to bude v listopadu, aby se ukázalo, jak budou překladiště vybudována, kolik vozidel se eh, plánuje a tak dále, kolik se jich dostane eh, na silnice v příštích letech. A jako Benelux jsme se toho ujali a Přidali jsme takové prohlášení v roce 2015, přičemž bylo řečeno, že pokud tento akční plán, až tady akční plány budou, a ty už o nich se hovoří interně u nás na ministerstvu, nemáme úzké kontakty, až budou mm, vypracovány, tak se musíme postarat o to, mám to říct jednoduše, aby na hranici mm, e, nevznikla nějaká nová e, plnící e, stanice, Jde o to, aby celá síť byla koncipována efektivním způsobem, aby se zvýšilo důvěra eh, v nové vodní eh, eh, cesty mm, v Beneluxu, ale také v sousedních zemích. Tak je to prohlášení do vytvoření takového koridoru a budou tam informace pro spotřebitele, ale také půjde o bezpečnost plánování pro provozovatele těchto sítí. Tady to bude jasně deklarováno. Takže iniciativy už existují. Je to závislé na tom, co teď e, se stane s touto e, e, směrnicí, ale pracuje se na tom. Jenom jsem chtěl ještě co dodat. Jste se ptali na infrastrukturu, mikrofon prosím. Ano, vy jste se ptali na infrastrukturu. Padla to otázka pana Frikého o propojení eh, se severem Francie. Myslím, že nejdůležitější projekt v současné době je nová lokomotiva v Donnesen. Eh, je to projekt mezi Belgií, Flandry a Nizozemskem. Investice 900 milionů eur. A až se s tím začne, teď, se, teď si začínáme se to začíná realizovat, je to také mm, součást mm, evropských, evropských prostředků, takže takový první krok je také mezi Rotterdamem a severem Francie se bude toto spojení vytvářet. Takže tady v infrastruktuře něco máme a e, tak tady máme ještě jednu věc a to je e, mm, souvislost s vaší otázkou. Abychom mohli vyřešit místní problémy, tak musíme myslet globálnějším způsobem, například propojení se, spojení se Štrasburkem. Já jsem belgičan, ale mezi Belgií a e, Lucemburskem e, je to velký problém železnici. E, a taky to stojí spoustu peněz. To, abyste to vyřešili, tak potřebujete své sousedy. Ano, stojí to spoustu peněz. A je to taky potřeby politické vůle, ale je, musí vzít v potaz také zeměpisnou situaci. Tedy musíte mít nějakou prioritu a Nejsem tady, abych hm, obhajoval belgickou hm, politiku, ale když je, vidíte, kde existuje hodně investic do evropských projektů, tak eh, tam se musí eh, udržovat zároveň i národní sítě. Vždycky to hm, je taková volba pro politiky. Ale je to správně načasováno na e, naší agendě, je to dobré, že jste se zmínili, ale díky takovéto spolupráci, jako třeba nová lokomotiva, e, to je právě jeden z výsledků. Myslím, že to musíme dát na pořad jednání, ale zároveň vidíte, e, že abychom vyřešili místní problémy, tak musíme do toho zapojit naše sousedy. Ještě jedna věc. Jedna drobnost. Finanční prostředky do lehkých vozidel z toho, co jsme slyšeli, a to je jedna z věcí, které chceme mít ve studii, eh, eh, tady dochází k přesunu dopravy z těžkých vozů na veny, protože tady to je otázka tam tachografu, to je jeden z prvků, a potom nacenění, to se bude týkat také venu. Takže toto je nový typ přesunu dopravy a jak to vysvětloval Jan, eh, teď Požádáme také náš eh, výbor, abychom to mohli prostudovat. Na to se musíme nově soustředit, ale vidíme, že se tady věci mění. Tak, prosím. Ty je pak, ty vlastně už je to všecko pase, ale já jsem dneska ve velkorysé náradě a pak já. Děkuji, pane předsedo, za tu velkorysost. Ještě kompetence a kvalifikace zaměstnanců. A doplnil bych to o otázku, viděl jsem ve vaší zprávě, že tady máte zjednodušení těch eh, dodacích listů v digitální formě a tak. Můžete to vysvětlit, jak to funguje? Děkuji. Pan van der Kamp. Já bych se chtěla, pane předsedu, ještě zeptat na ta extra dlouhá nákladní auta. Eh, ta jsou homologována v Lucembursku nebo v Severním Porní Vesfálsku nebo někde jsem četl nebo slyšel, že ta velká vozidla mohou jezdit v některých spolkových zemích. Jak to vypadá v Lucembursku a Severním porní Vestfálsku? Děkuji. No to ti mohu říci. Severní porní Vestfálsko je nepovolilo a Benelux, my jako Evropský parlament na komisi to stroskotalo, protože eh, je to přeshraniční. Kalas se o to snažil, ale tenkrát se to probíralo, parlamentu to většinost nezískalo, ale státy Beneluxu, protože jsou mazané, dva z těch mazaných sedí přede mnou, ty se shodly dávno, než byla EU na smlouvě mezi sebou, mají mimořádná práva a ty tři země dovolily ta velmi dlouhá vozidla, ale no, Severní Poryní Vesfálsko je nedovolil. Některé spolkové země ano, ale Severní Poryní Vesfálsko nikoliv. Tak a teď bych se ještě zeptal za prvé, ty mítné systémy. Vždycky se říká Švýcarsko vždycky se říká, že tam to funguje, protože nejsou členy Evropské unie. Tam zavedli míto pro nákladňáky na všech ulicích, na všech silnicích od 3,5 tony. Proto nedochází k tomu, že by místo pro dálnicích jezdili po okreskách, že by místo velkých nákladňáků jezdili malé. Teď máme švíc, ve, ve, ve Španělsku novou dálnici, za unijní peníze. Tam co hodinu potkáte nákladák a paralelní okreska, vidíte nákladák, nákladák, nákladák. To znamená, mělo by se poplatnit pohyb po všech silnicích. Já chápu, jak je to s tou relací Brusel-Štrasburg, že je to drahé, i když 900 eh, milionů, jak není úplně maličkost, ale těch 800 metrů Valencien Mons, těch 800 metrů, myslím, tam ani neuvidíte, co to stojí čím to, že to není možné? Na 800 metrů se ušetří hodina z Bruselu do Valencien. V podstatě je to urážka pro tu agenturu, co tam sídlí. I pro Valencien, nevím, kdo tam byl starostou, ale když tam z Bruselu někdo chce jet, no a naopak, cesta o tamtuť do belgické metropole, možná byste mi na to mohli odpovědět. A tamhle ještě jedna otázka, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěla ještě připojit jednu věc. Eh, tady je první mezinárodní linka mezi eh, eh, Bruselem a Paříží, která jde přes Vilán. Je tam samozřejmě 800 metrů, o kterých tady hovoříme, které je třeba ještě dodělat. Mm, mm, jeden milion eur se nenašel na belgické straně. Francouzi by byli bývali ochotni to financovat. A myslím si, že těch 400 metrů, které by financovali eh, belgičani, to by umožnilo, aby jsme se vyhli Lille, kde je vždycky velká dopravní zácpa. Bylo by to mimořádně užitečné. Tak, teď bych provokativně řekl, milion je spoustu peněz, ale 900 milionů ani nestojí za řeč. Já budu velmi otevřený. Až do současné doby se o tom na úrovni Beneluxu nediskutovalo. Ale ve čtvrtek ráno máme zasedání s panem ministrem pro dopravu, panem Belo, a jistě my mu zkomunikujeme ty obavy, které tady v parlamentu zazněly. A Mm, no také řekneme, že třeba nalézt rychlá řešení, ale na každopádně budeme jistě velice otevření v tomto budu, můžete si být jistí, že o tom budeme diskutovat. To, co se, skutečně to uděláme, jako ujišťuji vás o tom. Dalším prvkem a poté dám zase slovo kolegovi. Co se týče profesní kvalifikace, a to je také téma, eh, které my řídíme. Není to opravdu skutečná odpověď, ale my od minulého roku tady máme rozhodnutí Rady ministrů pro vzájemné uznávání akademických diplomů. Jak v Belgii, tak v Nizozemsku, tak v Lucembursku. A teď se snažíme to verifikovat na úrovni profesních kvalifikací v oblasti dopravy a doufáme, že studie o tom, co by bylo možno eventuálně jaksi zlepšit na úrovni Beneluxu v oblasti profesního vzdělávání, na tom se teď pracuje. Protože už tady existuje určitý rámec, ale my se chceme specificky věnovat tomu logistické mu sektoru dopravy a to je velmi příhodná záležitost. Na tom se tedy teď pracuje eh, v rámci mobilitu na, mobility na trhu práce. Abych to doplnil. Otázka zaměstnanosti v tomto sektoru. Ano, to jsou mm, impresivní čísla. každé desáté pracovní místo nějak souvisí v těchto třech zemích s logistikou. To také ukazuje, jak důležité je, aby ten sektor byl dobře organizovaný, abychom ho modernizovali, abychom odstranili nějaké rušivé vývojové tendence v dopravě doprava by měla fungovat lepším způsobem, ale neměly by se stavit jenom nové silnice, mělo by se na to jít cestou digitalizace, dokumenta, digitalizace dokumentace, dopravní dokumentace. Tady jsme zdůraznili na minulém summitu premiéru Beneluxu, že pokud skutečně někde by digitalizace měla jít rychle, tak je to přesně v dopravě. Takže jsme odstartovali na příští rok a roky pilotní projekt digitální dokumentace. Možná zní, to vypadá, že je to pozdě, ale zatím pořád každé auto sebou vozí spoustu aut, ať spoustu papíru, ať už je to na silnici nebo na lodi, to znamená spoustu času se ztrácí, spoustu papíru se zbytečně vozí. Co se týká třeba cla, tak eh, firmy vnitrozemské lodní dopravy eh, pracují s digitální a už jenom polovičně papírovou dokumentací je to vždycky otázka dobrých dohod a začátku s nějakým skromným začátkem, který se rozroste. Možná to v příštích eh, letech eh, tak eh, bude, až se naši premiéři ohlédnou. A teď ta dlouhá nákladní auta, to je něco podobného. Je tady právní rámec, který umožňuje pilotní projekty. Eh, vidíme, že mm, z toho se pak odvozuje, kde to funguje a kde to nefunguje. Ten příklad, když se letecky vozí květiny třeba do Liež, nebo vozí autem, tak to by se opravdu dalo vyřešit eh, těmi dlouhými vozy, které jezdí třeba v noci. A... Ale pořád je to pilotní projekt a pilotní znamená, že na konci bude vyhodnocen a my Beneluxu potom se o výsledky podělíme se všemi partnery, jak regionálními, tak národními. A když už se hovoří o severním Poryní ve Sfalsku, tak se určitě podělíme i se sousedy. Každá země si pak s těmi informacemi může udělat, co si přeje. Je tam nějaké datum, kdy skončí ten pilotní projekt, nebo ne, kdy to skončí, se neví. V Německu pilotní projekt 3, 4, 5, 6, 7 let, nikdo neví, kdy to skončí a to není moc fér. To je prostě trik fixování a doufám, že Benelux to neudělá. Takovéhle fígle prosím nekopírujte. Pane předsedo, pozor na ty environmentální studie, na ta dlouhá vozidla, měl byste je číst, jo? Ano, čtu, dělám a až budou. Dobrá, tak vám děkuji, děkuji panu Vilemsovi, panu Molemovi za jejich vystoupení, za debatu. Bylo nás to málo, ale máme za sebou dlouhý den. Bylo to velmi zajímavé a ta diskuse byla plodná. Děkuji vám, pánové. A Bod 21 hotov, bod 22 různé, nic tu nemám, nic nevidím a proto se dostávám k bodu 23. Místo a datum příští schůze v Bruselu středa 9. listopadu 2016 v 9 hodin ráno. Teď vám děkuji, přeju vám krásný zbytek dne a mějte se dobře.